Dámy a pánové, je pět minut po půl třetí. A tedy e, pět minut poté, co jsme měli zahájit naše odpolední jednání ohledně dopadu Brexitu na evropský energetický systém. Je to workshop na téma Brexit a energetická politika. Chtěl bych přivítat všechny účastníky tohoto workshopu výboru ITRE. V seznamu účastníků, jak jsem tady byl přesvědčován, eh, podle seznamu účastníků tady mělo být narváno, eh, tomu tak až úplně není. Nicméně přesto je to skvělá možnost pro eh, jaksi užší diskusy s našimi panelisty, což je pro nás vždy naprosto fascinující, zejména pro nás, pro techniky. A e, proto mi dovolte poznamenat, že energetické systémy a trhy EU jsou propojené. Podíváte-li se na tu propojenost Velké Británie s členskými státy, máme linku stejnosměrného proudu do Francie a linku stejnosměrného proudu do Holandska, pokud vím. Pak máme několik eh, různých eh, vodů, plyno a ropo eh, do Norska a tak dále na, na tam ta společná těžební pole a pak samozřejmě také do Francie. A pak je tam také ta otázka toho eurotunelu, což je další významné propojení. Nemyslím si, že by někdo tunely chtěl zasypávat, kabely přesekávat a plynovody uzavírat po Brexitu. Eh, konec konců už je to méně než rok, kdy nás Velká Británie opustí a dnešní workshop bude přeskoumávat dopad Brexitu na energetickou politiku a na EU 27. Prakticky máme hodinu a půl, jinými slovy máme skončit v 16.00. A Celý workshop bude vysílán po internetu. Takže upravte se laskavě, protože se na vás budou dívat i na obrazovkách. Prezentace budou zveřejněny na webových stránkách výboru ITRE a k dispozici bude i souhrná zpráva o workshopu na webu parlamentu. Na úvod Každý řečník dostane 10 minut. Eh, je velice zajímavé, že politici nejs, ne, ne úplně rádi se řídí deseti, pěti nebo jakýmkoliv jiným časovým limitem, ale eh, technici jsou schopni dodržovat limity většinou dokonale. Takže teď se ukáže, co jste vlastně zač. A po eh, vašich čtyřech prezentacích pan Talia Pietra, pan Zachman, Brian a eh, paní Pikamal proběhne kolečko otázek a odpovědí. Samozřejmě uvidíme, jaké otázky zazní a podle toho se pak dohodneme, jak uspořádáme odpovědi. Možná bude možné odpovídat na každou otázku rovnou. Není nás tu zas až tolik. Takže, jdeme na to. Jako první dostane slovo pan doktor Simone Talia Pietra. Úvod a přehled potenciálních dopadů Brexitu na energetické systémy EU 27. Pan Talia Pietra je expert na mezinárodní energeticko-klimatické záležitosti, autorem mnoha publikací na téma mezinárodních energetických trhů, na téma energetická environmentální politiky EU a na energetické vztahy se středozemní oblastí, zejména se zaměřením na Turecko. Což je zvlášť zajímavé vzhledem k těm připravovaným projektům v Turecku. Je také členem editorské rady European Energy Journal a senior expert member hospodářské asociace Euromed. Máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám všem, že jste přišli, abychom mohli diskutovat o dopadu Brexitu na energetické evropské trhy. Důvod, proč byl Bruegel požádán v loňském roce, aby provedl studii e, zaměřenou na pochopení dopadu Brexitu na 27. EU. To se týká faktu, že existovalo mnoho studií, které analyzovaly dopad Brexitu na Spojené království a jeho energetický systém, ale nikoli na systém EU 27. Takže jsme byli požádáni, abychom tuto mezeru zaplnili, abychom pochopili, jaké jsou dopady pro firmy a občany EU 27, co se týká Brexitu v energetice. Za tím účelem jsme se konkrétně zaměřili na osm témat, která já budu mít velké potěšení vám dnes popsat. Řešili jsme budoucnost eh, přístupu Spojeného království na energetický trh v EU, na dostupnost fondů na energetické projekty, na participaci eh, Spojeného království a regulačních orgánů. Řešili jsme zprávu energeticko-klimatických cílů v EU bez Spojeného království, řešili jsme relevantní otázku eh, zajištění dodávek elektřiny a zajištění dodávek plynu. A pak jsme také řešili jadernou otázku, konkrétně tedy dopad na energetické trhy pro eh, eh, anglické a evropské firmy a zejména pak také dopad odchodu Spojeného království na Irsko. Dovolte mi předem říci, že jakožto celkový trend jsme nezjistili nějaký podstatný dopad Brexitu na energetický systém z EU 27. S nebo bez Spojeného království EU 27 bude schopna dokončit svůj energetický trh a dosáhnout svých energetických a klimatických cílů a zachovat si bezpečnost dodávek. Samozřejmě s tím je rovněž potřeba zvážit, že celá řada důležitých podrobností bude muset být ještě dořešena v rámci vyjednávání. A to v tom čase, v tom málo čase, který nám ještě zbývá. Zejména bude potřeba se zvlášť zaměřit na dopad Brexitu na irský energetický systém, protože toto téma identifikujeme jako ten nejcitlivější prvek na straně 27. Ale když dovolíte, Dovolte mi projít eh, ta témata, která jsem uvedl jedno po druhém. Začneme eh, budoucností přístupu Spojeného království na energetický trh EU. Jako člen VTO Spojené království eh, může získat právo dovážet a vyvážet energii bez cel z a do zemí jiných členů VTO, jako je třeba EU. My považujeme za eh, společný zájem jak Spojeného království, tak 27 EU, aby se našlo nějaké aranžmá, aby eh, tato energetická výměna pokračovala, ta, jak existuje dnes. Jinými slovy, neočekáváme, že by zde došlo k jakémukoliv přerušení v důsledku Brexitu. Nicméně pokud by Spojené království již nebylo vázáno pravidly a institucemi EU, mohlo by dobrovolně odejít z, to, z této společné optimalizace propojených energetických trhů a to by v podstatě znamenalo hlavně snížení účinnosti, tedy ke ztrátě účinnosti, podle našeho názoru by to nejvíce ovlivnilo Spojené království, spíš než 27. Co se týká nějakých daní na energie, neočekáváme, že Brexit na to bude mít jakýkoliv dopad, protože vlivu ze strany EU na toto téma je velice malý. Co se týká disponibility e, evropských fondů na energetické projekty, Spojené království po Brexitu bude mít pravděpodobně limitovaný přístup k financování ze zdrojů jako EFSI nástroj pro propojení Evropy Horizon 2020 nebo EEPR. Nicméně je jasné, že většina z toho bude definována během vyjednávání. A my bychom měli pamatovat, že specifické téma zde se týká Evropské investiční banky. Tedy jakým způsobem Evropská investiční banka bude nadále tento proces spravovat. To je plnohodnotnou součástí vyjednávání. Netýká se to pouze energetiky, spíše celkové aktivity banky. A to je velice důležité téma, protože tato banka představuje velice důležitý prvek v Evropě. Co se týká účasti v regulačních energetických orgánech, my si myslíme, že Brexit nijak výrazně neovlivní eh, hlasovací práva a fungování regulačních orgánů eh, vnitřního energetického trhu, jako je ACER, ENCO a tak dále. Po Brexitu status jakéhokoliv britského zástupce v těchto organizacích se změní, ale pokud dojde k dohodě se 27, Spojené království může dost dobře míti právo zůstat tedy na, něku, na poněkud jiné pozici, zůstat součástí těchto institucí podobně jako některé neevropské země, jako třeba Švýcarsko. Jeden velice důležitý aspekt, který je velice podstatný, co se týká dopadu Brexitu na sektor energetiky, to se týká schopnosti EU dosáhnout svých energetických a klimatických cílů. Podle našeho názoru, pokud Spojené království bude se i nadále přidržovat klimaticko-energetických cílů EU, Možná by bylo zapotřebí, aby se Spojené království účastnilo i nové struktury řízení energetické unie. Pokud, eh, podle jiného scénáře, by Spojené království evropské cíle nedodržovalo, tak si myslíme, že když EU své cíle přizpůsobí, může je i nadále plnit. Vzhledem k tomu, že cíle Spojeného království byly poměrně blízko průměru EU, tak ty, tak ta výsled, ty výsledné posuny pravděpodobně pro zbytek 27 nějak dramatické nebudou. Co se týká evropského systému ETS, odchod Spojeného království z tohoto systému by mohl pravděpodobně způsobit krátkodobý nadbytek povolenek ale pravděpodobně dlouhodobě vzato by to znamenalo spíš zpřísnění toho systému. Teď, co se týká bezpečnosti dodávek elektřiny a plynu. Neočekáváme, že by 27. EU byla nějak eh, ovlivněna Brexitem, a to v podstatě vůbec. Obchodně vzato je obchod tedy 27 se Spojeným království rozhodně někde pod úrovní 1% celkové spotřeby a tím pádem je to velice malý podíl. Co se týká plynu, opět i zde je obchod EU27 a Spojené království poměrně omezený, nicméně k tomu se pak ještě dostaneme, je potřeba poznamenat, že obchod s plynem je velice důležité téma pro Irsko, které dováží 56 své spotřeby právě ze Spojeného království. Vzhledem k tomu, že integrace Spojeného království s kontinentem energeticky vzato je omezená, tak eh, zajištění dodávek elektřiny a plynu pravděpodobně nebude podstatně ovlivněno Brexitem. Nicméně je potřeba vážně eh, zvážit, vážně zohlednit konkrétní situaci právě Irska. Tím se dostávám otázky jádra. Vztahu mezi Spojeným královstvím a Euratomem. Jak víme, i když Euratom je tedy úplně jiná smlouva, eh, Spojené království se rozhodlo odejít i z Euratomu. To bylo naprosto jasné z té bílé knihy o Brexitu i po té, co proběhla debata ve sněmovně lordů a ve sněmovně eh, zastupitelů. Nedávalo jim smysl, proč by zůstávali členem Euratomu vzhledem k tomu, jak technická to je spolupráce. Padlo rozhodnutí, že se odejde i z Euratomu, protože ten duch Brexitu je duch odchodu z eh, jakékoliv struktury dohledu ze strany evropských institucí a Euratom je jednoznačně založen na dohledu evropských institucí. Takže podle našeho názoru bude potřeba, vzhledem k tomuto rozhodnutí, Eh, bude potřeba zajistit, aby do té dohody o odchodu byla zahrnuta jasná opatření ohledně dvou věcí. Jednak jaderné bezpečnosti a za druhé ohledně radioaktivního odpadu. To jsou podle nás dvě témata, která musí být v jádru těchto vyjednávání. Co se týká jaderné bezpečnosti, EU a Spojené království se shodnou. Zdá se, že společenství tomu by mělo převést vlastnictví vybavení a dalšího um, majetku na jeho území, co se týká zajišťování bezpečnosti. Co se týče radioaktivního odpadu, což uh, je také velice důležité téma, opět i zde EU a Spojené království se shodnou uh, na principu, že stát, kde bylo vyhořelé palivo uh, vygenerováno, by za ním měl být odpovědný. Teď se dostávám k tématu dopadu na energetické trhy pro firmy ve Spojeném království a v EU. Všimněme si, že mnoho evropských firm je aktivních eh, na trhu s plynem a elektřinou ve Spojeném království. Tito hráči budou jednoznačně eh, předmětem určitého potenciálního regulačního rizika v postbrexitovém eh, v postbrexitovém kontextu, pokud Spojené království nebude zvázáno pravidly EU. Pro EU je zásadní, aby Spojené království a jeho obchodníci aktivní v EU splňovali alespoň tak přísná pravidla transparentnosti a pravidla obchodování, tak jako jejich protějšky ze zemí EU, abychom zajistili rovné podmínky pro všechny. Londýn pravděpodobně bude i nadále legálním místem sporných, řešení sporných případů Nicméně náklady na rozhodnutí tam budou asi vyšší, což povede k určitému ztrátu efekti- určité ztrátě efektivity. NBP ve Spojeném království bude pravděpodobně i nadále důležitým obchodním uzlem pro obchodování s plynem, nicméně eh, Obchodovací uzly v EU by mohly navýšit své podíly na trhu, protože budou mít zajištěno regulační prostředí a nulové riziko z hlediska měny. Takže ten plynový úzel ve Spojeném království pravděpodobně bude i nadále důležitý pro plynové trhy v Evropě, ale očekáváme, že se objeví i další hráči. Jejichž důležitost poroste v důsledku Brexitu. Na závěr mi dovolte vyjádřit se k tématu dopadů odchodu Spojeného království na Irsko, jak jsem řekl na úvod, toto je pro nás to nejzásadnější téma. Kolegové se k tomu pak ještě vyjádří. Energetický systém Irska by mohl být výrazně zasažen Brexitem, protože mají společný trh s elektřinou se Severním Irskem, obchodují s elektřinou s Velkou Británií a nakupují od Velké Británie výrazný podíl plynu. Jak jsme říkali, je to 56 veškeré irské spotřeby. Pro Irsko je nejlepší možnost, aby Spojené království setrvalo na vnitřním trhu s, s energiemi v EU. Druhá nejlepší možnost je, aby alespoň severní Irsko zůstalo na tomto vnitřním energetickém trhu, a nejhorší možnost by byla, kdyby na vnitřním energetickém trhu zůstalo pouze Irsko jako takové. je potřeba zajistit, aby systém fungoval účinně i nadále, aby byly zachovány rovné podmínky pro všechny. To je eh, velice důležité, zejména pro Brexitu. A je rovněž možné, že Irsko bude vyňato z určitých doložek ohledně energetické regulace v EU po Brexitu. Nicméně, podle našeho názoru je neevidentní, že by Irsko bylo kvalifikováno jakožto tzv. energetický ostrov. Z mé strany toto je vše. Teď rád předám slovo kolegům. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám. Eh, překročil jste dobu pouze o nějakých 30%, takže jste evidentně politik. Technik určitě nejste. Slovo má pan eh, Zachman, který bude hovořit jako druhý. Bude hovořit ohledně možností a důležitých bodů ve věci budoucnosti energetické politiky EU a partnerství v oblasti plynu se Spojeným královstvím po Brexitu. Pan Zachman rovněž pracuje v Brychlu, soustředí se na energetické a klimatické otázky, pracoval na evropském systému obchodování s emisemi, na um, trhu s elektřinou a na politice pro obnovitelné zdroje. Kromě toho se zabývá komoditními a palivovými trhy a řeší otázku koncentrace sil na trhu, účinnosti trhu, účinnosti systému ETS, designu elektrických systémů a zabývá se také přenosovými systémy a investicemi do nich a hospodářskými výhledy v zemích Jižního středomoří. Je velice zajímavé, že se oba zabýváte středomořskou oblastí. E, konec konců v souvislosti s tímto diskutujeme o nových možnostech, které jsou velice životaschopné. Máte slovo. Kolíček, um... Děkuji mnohokrát, pane poslanče Kohlíčku, a děkuji mnohokrát za pozvání a za možnost zde dnes vystoupit. Dnes tady hovoříme o obsahu zprávy, kterou jsme vypracovali pro výbor ITRE a ta obsahuje zhruba 130 stránek. Já se budu snažit tu část, která se týká obchodování s elektřinou a plyn, zhustit do deseti minut. Začneme obchodováním s plynem. Tam situace vypadá z pohledu Evropské unie celkem v pořádku. Spojené království je čistým dovozcem zemního plynu, ale zároveň je transitní zemí jak na kontinent, tak do Irska. Vidíme zde poměrně silnou vzájemnou závislost mezi Londýnem a Bruselem. Evropská unie obchoduje s plynem s řadou sousedních zemí a proto je pravděpodobné, že se nakonec budeme schopni tady nějak dohodnout na systému, který bude víceméně účinný a efektivní. Snad kromě Irska, což je případ, ke kterému se vrátíme později. Co se týče obchodování s elektřinou, tak Spojené království je opět do značné míry čistým dovozcem elektřiny z kontinentu. Kupují hodně elektřiny ve Francii. Zároveň je ale vývozcem do Irska. Obchodování s elektřinou mezi Spojeným královstvím a zbytkem Evropské unie je poměrně malé ve srovnání s objemy obchodovaného plynu. Pouze 1,2 miliardy euro, což znamená 10 celkového obchodovaného plynu. Co se elektřiny týče, a z toho důvodu si myslíme, že je důležité o tom hovořit, je, že potřebujeme daleko více koordinace u trhu s elektřinou. Protože elektřina se nedá skladovat. Takže když se něco stane ve Spojeném království, a zároveň i v Nizozemsku a ve Francii, tak bude větší problém. Očekáváme tedy, že v, také v souvislosti s dekarbonizací, kterou chce Evropská unie provádět ve stále větší míře během nadcházejících desetiletí, se bude očekávat větší podíl zdrojů z obnovitel, nebo energie z obnovitelných zdrojů, kde je to potřeba více koordinovat a kromě toho se bude muset zdvojnásobit propojení na základě nových přenosových linek. S elektřinou se dá obchodovat mezi Evropskou unii a ostatními zeměmi poměrně jednoduše. Viděli jsme třeba příklady Španělsko, Maroko nebo Finsko a Rusko a země na Balkáně. Problém je, že elektřina není běžná objemná komodita, kdy prostě za jeden rok mezi zemí A a zemí B vy, obhod, vy obchodujete určitý počet kilowatthodin. hodin v Evropě chceme vytvořit jednotný trh elektřiny a to je velice složitý trh, kde máme řadu hotovostních toků propojených s různými aspekty. Třeba podpora obnovitelných zdrojů se liší stát od státu, ale probíhá evropská koordinace, potom máme mechanismy pro zajišťování kapacity, kde konec konců vy se snažíte tyto mechanismy harmonizovat. Kromě toho máme také bilanční vyrovnávací trhy, druhotné trhy, velkou obchodní trhy. Prostě máme tady celou řadu trhů, které vznikají a rozvíjí se. A tento vývoj stále probíhá. A následně si těžko představit, že by nějaká země se neúčastnila celé této oblasti, účastnila by se pouze jedné části a následně uh, Eh, by chtěla být eh, plně integrována na našem trhu. Čili pokud se rozhodnou, že přejdou na styl Světové obchodní organizace a nebudou součástí jednotného energetického trhu, čili budou v podstatě v pozici jako Rusko nebo Maroko. No a výsledek bude suboptimální dispečing. V Severním moři bude foukat vítr, do větrných elektráren, nicméně ta elektřina nepůjde do Nizozemska, kde by se zase pozastavily jiné elektrárny. A kromě toho budeme mít malou likviditu. Pokud něco se bude obchodovat ve Spojeném království a něco na kontinentě, tak to bude znamenat, že budeme mít méně likvidity, méně hospodářské soutěže a méně efektivity na vnitřním trhu s elektřinou. A asi nejdůležitější je, že budeme mít méně optimální investiční signály. Což znamená, že pokud chce Spojené království zajistit bezpečnost dodávek, tak bude muset financovat nové elektrárny, pokud nebudou součástí vnitřního energetického trhu, tak to možná to jejich řešení nebude v souladu s řešeními jednotného trhu. Následně tedy vznikne převis kapacity ve Spojeném království, za ten budou muset zaplatit britští spotřebitelé. Na druhou stranu budeme mít to tež na kontinentě a to nás bude hodně stát a bude to neefektivní, především v souvislosti se zmíněnou dlouhodobou dekarbonizací. Tam bude potřeba, aby se této snahy účastnili všichni. Takže z této úzce odvětvové perspektivy by bylo smysluplné pro obě dvě strany, aby Británie zůstala součástí jednotného trhu s energií. Teď se podívejme na pár konkrétních partikulárních témat, jenom velmi zběžně. Zmínil jsem například mechanismus pro kapacity. Pokud Spojené království odejde z, vnitř, z vnitřního trhu, tak se bude moci rozhodnout o svém vlastním mechanismu, což znamená, že Spojené království bude platit za své kapacity ať už budu mít převis, A v podstatě Evropská unie by se měla snažit postarat o to, aby přebytek kapacity ve Spojeném království nepotlačil investiční signály na evropském kontinentu. Evropské instituce tedy budou muset zde bránit evropské zájmy. Další věc a o tom už hovořil kolega, jak se bude zacházet s evropskými firmami na britském trhu s elektřinou a plynem. Spojené království vždy mělo nejotevřenější trh v Evropě a hodně, investova, hodně tam investovali velcí, ele, velcí evropští aktéři. V podstatě vše, velké evropské firmy mají velký podíl na trhu ve Spojeném království. Už se diskutovalo o zmrazení maloobchodních cen, což na tyto firmy by mělo větší negativní dopad než na jiné. Jinými slovy, existuje zde riziko, že evropské firmy, které působí ve Spojeném království, budou mít e, větší problém a budou diskriminovány státními regulačními řešeními například. Takže i tady bude potřeba, aby, abychom zajistili stejné a rovnovážné podmínky pro všechny. Za třetí, remit, tedy nařízení o transparentnosti a integritě obchodního trhu. Z čehož vyplývá, nebo ze kterého vyplývá, že ACERu budou oznamovány veškeré transakce a že se zajistí, že nebude docházet k narušování trhu. Spojené království je jedním z největších obchodišť energií v Evropské unii, a to jak co se týče plynu a ropy, tak co se týče elektřiny a ETSky. Co se stane, když Spojené království vystoupí z evropského regulačního prostoru, nebude se vztahovat na ně remit, následně se nebudou moci vyměňovat údaje. A proto z našeho pohledu je velice důležité, aby Londýn měl jasná transparentní pravidla, která budou ekvivalentní pravidlům evropským a že nadále dojde k výměně informací. Jinak totiž existuje riziko, že Londýn se stane jakousi regulační černou dírou. Viděli jsme i v jiných částech Evropy, jež nejsou součástí Evropské unie, že potom může být problém si pořádně na jednotlivé transakce posvítit. Takže z odvitvového pohledu by bylo ve prospěch Spojeného království i Evropské unie, kdyby Spojené království dále používalo evropskou právní úpravu pro energii. Existují vzory, ze kterých vidíme, že je možné, aby neevropský stát nebo neunijní stát byl součástí tohoto trhu například energetické společenství. Teoreticky by bylo možné, byť tomu tak zatím není, aby byl členský stát energetického společenství plnou součástí tohoto trhu. Jinak máme v podstatě dvě možnosti, nebo alespoň já je tak vidím. Buď tedy přejdeme na úroveň Světové obchodní organizace, jinými slovy tedy dojde u plynu a u elektřiny k bezcelnímu obchodu, ale nedojde ke komplexní optimizaci, kterou bychom potřebovali a viděli rádi. A prostě celý systém nebude dostatečně rozpracovaný a sofistikovaný na to, abychom mohli mít efektivní trh. No a druhou alternativou bude, že se za krátkou dobu muset vyjednat celá řada, frustrující řada detailů, čili Když se podíváme na veškerou právní úpravu týkající se plynu a elektřiny, tak kdyby toto všechno se mělo znova řešit, tak by to byl velký problém. Děkuji. Já také děkuji. Vy už se skoro dostáváte na úroveň technika. Dodržel jste řečnickou lhůtu a vaše přednáška byla velmi zajímavá. Zdá se, že tedy kromě Irska nebudeme mít žádný problém ale Irové jsou vždy specifická země, jsme na to zvyklí, že ano. Třetí vystupující je paní Laura Bryan, která se bude zabývat dopady Brexitu na Irsko. A také bude hovořit o budoucnosti integrovaného jednotného trhu s energetikou se Severním Irskem. Laura Bryan byla jmenována ředitelkou pro energetické trhy v roce 2014 a má více než 20 let zkušeností eh, v oblasti energetiky a byla poradkyní v oblasti energetické politiky jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni. Předtím působila jako ekonomická poradkyně a to jak eh, veřejným, tak soukromým podnikům energetickým a poskytovala poradenství jak regulátorům, tak ministerstvům, tak soukromým firmám, především v oblasti privatizace energetiky v několika amerických státech, potom také v, Max- v Mexiku, v Tajsku, v Kanadě a jinde. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Mr. Kolicek, and it's a pleasure to be here this Děkuji, děkuji, pane předsedo, pane Kohlíčku, děkuji za to, že jste mě pozvali na odpolední slyšení. Já se zaměřím hlavně na obchod s elektřinou a na dopady Brexitu na tento trh. Já vím, že jsme se zmínili také o plynu, ale já se zaměřím opravdu pouze na elektřinu. Takže možná teď ještě k tomu obecnému eh, kontextu, k tomu takzvanému SIM, jednotnému trhu s elektřinou. Ten vznikl v roce 2007 a vznikl jako jednotný jednotný trh pro Irsko a Severní Irsko je veden nebo v podstatě kontrolován výborem, který je vlastně právě výborem pro zprávu um, ehm, s veřejnými, veřejně poskytovanými službami. A tato komise sem v podstatě má dohlížet na společný soubor pravidel, kterými se má řídit právě trh s elektřinou. To samozřejmě vychází ze specifických zákonných požadavků, kterými se řídí obě dvě země. To znamená, že tato pravidla opravdu musí dodržovat všichni aktéři, kteří jsou součástí tohoto trhu. pracujeme zde také s duální měnou, to znamená Mm, hovoříme tady jak eh, v, očátkách v librách, tak také o částkách v euru. To znamená, ve chvíli, kdy tady hovoříme v podstatě o fungování toho systému, tak ten systém je jednotný pro obě dvě části ostrova. Tento trh byl v podstatě vytvořen v roce 2007, jak už jsem, tě řík, jak už jsem již říkala, v kontextu společné energetické politiky. Poté samozřejmě se tedy více začalo vše zaměřovat právě na společný trh s elektřinou v rámci EU. Tento trh e, má být v podstatě oddělen od společného energetického trhu, pokud tedy dojde k Brexitu. A e, uvědomujeme si, že to bude mít samozřejmě dopad také na alokaci kapacit a na fungování přeshraničního obchodu. Toto je pro nás samozřejmě zcela zásadní, to znamená, musíme zajistit soulad s evropskou legislativou, pokud chceme i nadále být součástí e, tohoto trhu a chceme obchodovat s Evropskou unii a zároveň musíme plnit tedy i další pravidla. To znamená, že SEM, jednotný trh pro elektřinu, bude na ostrově dál existovat. Tady na této mapě vidíte v podstatě tu propojenost, propojenost se Spojeným královstvím Hovoříme tady minimálně o tisíci megawatech, eh, propojenosti 500, 500 megawatů vlastně mezi Irskem a Walesem, také propojení se Skotskem a samozřejmě i s Anglií. To znamená, že ta propojenost je zásadní hovoříme o 6 až 6500 MW jako vrcholných v podstatě hodnotách a to všechno činí přibližně 50 celkové elektřiny. To znamená, že tady ti interkonektoři takzvaní hrají velmi důležitou roli. Samozřejmě efektivní užívání této inter konektivity je celá zásadní i pro naší konkurenceschopnost. schopnost. Tady vidíte i v kontrastu v podstatě eh, toto vyznačené i na mapě. To znamená, hovoříme v podstatě o interkonektivitě mezi Spojeným královstvím a kontinentální Evropou, což v podstatě je asi 1,2 až 1,5 ve chvíli, kdy hovoříme o v podstatě špičce. No samozřejmě, že další interkonektory jsou součástí budoucích plánů, anebo se v tuto chvíli rozvíjí. To znamená, že tyto informace se jistě budou v budoucnosti lišit. Co se týče klíčové charakteristiky eh, celého tohoto modelu, je v podstatě to, že SEM byl v podstatě čistým importérem ze Spojeného království, nicméně to se změnilo. To znamená, že jsme se z exportérů, tedy já se omlouvám, změnil z importéra na exportéra. To znamená, my se snažíme exportovat v noci, takže to je to, co vlastně ukazuje tato následující grafika, tento tabulka. A to vychází z toho, že vlastně se zvýšila poptávka pro, po obnovitelných zdrojích energie a i z toho důvodu v podstatě ta tabulka vypadá takto. To znamená, že tam máme tady uší, jaksi kapacitní marže, a i to všechno vede vlastně k tomu hlavnímu exportu v nočních hodinách. Vidíte tady ty, tu oranžovou barvu, což je vlastně ten import a vidíte, že tady v průběhu určitých let jsme tady hlavně importovali a poté došlo v podstatě k tomu, že se z eh, čistého importéra stal čistý exportér. To znamená, že nám se podařilo opravdu obrátit směr toho importu eh, v export. To znamená, že to všechno vlastně je spojené s tím vývojem na trhu. Co se tedy týče SEM, tak s SEM vlastně pro irský trh vznikla velká řada výhod což samozřejmě se může do určité míry změnit i s Brexitem. Nám to zajistilo daleko bezpečnější dodávky elektřiny, zvýšilo efektivitu celého systému a zároveň jsme se samozřejmě stali součástí širšího trhu s energií. Co se týče Brexitu, tak tady bych se ráda zaměřila na dvě věci. Samozřejmě chceme, aby tento systém SEM i nadále fungoval a zároveň chceme i nadále obchodovat se Spojeným, stá- Spojeným královstvím. Samozřejmě, my bychom byli daleko radši, kdyby Spojené království mohlo zůstat součástí vnitřního jednotného trhu, i když jsme si vědomi toho, že to je opravdu prakticky jaksi neproveditelné. Takže musíme se zamýšlet nad tím, jak se celá situace změní. To znamená, samozřejmě je velmi důležité, aby i nadále tento jednotný trh s elektřinou pro Irsko fungoval. To znamená, že tady v tomto kontextu Brexitu je další fungování a existence jednotného trhu s elektřinou opravdu velmi důležitá. My si uvědomujeme, že tady jsou záležitosti, které jsou velmi důležité v souvislosti právě s možností vlastně existence toho, toho trhu. Protože tady existují samozřejmě pokyny a pravidla, která by měla i nadále platit jak pro Irsko, tak severní Irsko. To znamená, že i nové energetické politiky, které budou přijímány, musí nějakým způsobem být reflektovány a aktualizovány. Je velmi důležité, abychom samozřejmě zajistili i rovné podmínky úplně pro všechny, kteří se budou chtít pohybovat na tomto energetickém trhu. To se týká samozřejmě i státní eh, pomoci a respektu či dodržování environmentálních pravidel. Samozřejmě to má co dočinění i s finančními nařízeními, s remitem, s výměnou informací, reportingem, to už jsme vlastně zmínili a samozřejmě je třeba si uvědomit i nadále důležitou roli, kterou bude hrát ACER. A samozřejmě poté také společný přístup k řešení stížností a e, konfliktů, což je velmi důležité vlastně pro všechny aktéry na trhu. To vlastně to vědomí toho, že mají všichni stejný přístup k možnosti řeš, řešení problému. Nicméně my jsme si vědomi eh, toho, že tady v tuto chvíli se díváme na jednotný trh s elektřinou na Irském ostrově, protože to všechno bude mít eh, velký dopad samozřejmě na eh, spoustu věcí, včetně obchodu tedy mezi Irským ostrovem a Spojeným královstvím. To znamená, tady budou samozřejmě nastavena nová obchodní pravidla eh, pro obchodování s elektřinou a my jsme si vědomi toho, že Spojené království je vlastně v podstatě propojeno s Irskem a že vlastně prostřednictvím propojenosti na Spojené království je nebo může být Irsko eh, vlastně tím eh, aktérem, který komunikuje, obchoduje s dalšími státy, takže i proto to tady vidíte vlastně v té podobě toho velkého mraku z blesky, tak eh, to samozřejmě se změní. To znamená, že eh, všichni víme tedy, jaké možné dopady by to mohlo mít. Eh, je to i v dokumentu, který nedávno zveřejnila Evropská komise. To znamená, že musíme zajistit Irsku přístup k těm obchodním platformám. Nicméně víme, že samozřejmě ta elektřina bude proudit i nadále a proto, aby mohla proudit, také potřebujeme řadu pravidel a eh, o co by tady mělo jít Eh, tady samozřejmě jde o dodržování, bilaterálním dodržování konkrétních eh, pravidel a pokynů. Takže to je vlastně něco podobného, čím se zabývá v tuto chvíli CACM, GLEB a jiné instituce, regulátoři. To znamená, jakým způsobem budou vyměňovány informace, jakým způsobem budou aktualizovány a tak dále, jakým způsobem se to všechno bude tedy provádět. Samozřejmě na to všechno potřebujeme čas, na to, abychom zjistili, jakým způsobem se to bude implementovat, jak to bude fungovat. A proto jedna z hlavních věcí, kterou jsem chtěla tady v tuto chvíli zmínit, je jasné, že prostě se budeme muset hodně soustředit na to přechodné období, protože ten čas, který máme k dispozici, těch na 20 měsíců, je opravdu velmi málo. To znamená, že budeme se muset prostě hodně Eh, napojit nebo sledovat práci těch institucí, které budou tento přechod nebo toto přechodné období řídit. Je zde také mnoho států, ne, jsme to jen my, kteří budou muset nějakým způsobem přestrukturovat svou um, přítomnost na trhu s elektřinou. To znamená, že my eh, chceme, aby aby, nebo chceme, nebo nemyslíme si, že by bylo příliš efektivní, kdyby tyto nové podmínky muselo Irsko vyjednávat eh, se Spojeným královstvím na bilaterální úrovni, protože tady samozřejmě je do toho zainteresováno spousta jiných států, včetně Nizozemská a jiných států. Eh, samozřejmě jsme si vědomi, jak zásadní to přechodné období bude, jak těžká budou ta vyjednávání, tak je mi jasné, že tedy na to budeme potřebovat opravdu hodně času. Děkuji, děkuji vám mnohokrát. A čtvrtým řečníkem, posledním řečníkem tohoto panelu je paní Berta Pikamal, která bude hovořit o potenciálních eh, dopadech Brexitu na Euratom. A Berta Pikamal začala pracovat ve Foratomu v červnu 2004 a od té doby byla zodpovědná za management jaderného odpadu a e, finanční otázky s tím spojené. Zároveň také je zodpovědná Eh, ve své organizaci za eh, otázky týkající se přepravy radioaktivního obchodu a za nové jaderné projekty v Evropské unii. Eh, v tuto chvíli bude analyzovat možné dopady Brexitu na jadernou energetiku. Takže v tuto chvíli vám předávám paní Pikamal slovo. Děkuji. V jaderném průmyslu jsme řízeni smlouvou Euratom. Jak víte, když Spojené království rozhodlo o odchodu z EU, tak zahrnulo do toho odchodu i právě smlouvu Euratom a proto jsme začali analyzovat konsekvence pro 27 EU v důsledku tohoto odchodu a já vám představím některé závěry, kterých jsme dosáhli první řadě, pro ty, kteří eh, fora tom neznáte, my jsme eh, obchodní asociace, kteří zastupují hlas evropského jaderného sektoru v Bruselu při diskusích s institucemi EU a s jinými zúčastněnými stranami. V širší perspektivě, jak přispívá jádro do evropské ekonomiky? V EU funguje aktuálně 127 jaderných reaktorů z, ve 14 z 28 členských států. Roční obrat e, je zhruba ve výši 70 miliard za rok, e, euro za rok. Zaměstnáváme nebo vytváříme více než 800 tisíc pracovních míst a, jak asi víte, produkujeme 27 elektřiny v EU. Tady vidíte, jak jsou reaktory Eh, rozloženy v Unii. Aktuální stav tedy jaderných reaktorů v celé EU. Ale toto je podle mě to nejdůležitější, co jsem vám dnes chtěla říci. Je to v podstatě eh, fakt, eh, nebo stav nových produkcí, nových záměrů, nových projektů. Jak vidíte, v příštích letech se hodně projektů plánuje právě ve Spojeném království. Analyzovali jsme, že ty nové stavby ve Spojeném království budou mít hodnotu více než 68 miliard euro. A jenom tak například jedna třetina eh, stavební hodnoty těch nejdražších Hingly eh, část C má, eh, má přicházet právě ze 27 EU. K dnešnímu dni bylo podepsáno již více než 5 miliard euro v různých smlouvách zejména s firmami ze zbytku Evropské unie. Je potřeba si uvědomit, že jaderné elektrárny, když jsou v provozu, potřebují také údržbu a čísla, která vám teď řeknu, nepočítají s palivem a asociovanými komponentami. Co se týká provozu a údržby stávajících jednotek, tak to je zhruba v hodnotě 48 milionů euro za rok což jsou peníze, které se většinou utrácejí v rámci 27. Řekla bych, že je rovněž velice důležité zdůraznit, že co se týká Spojeného království, že Spojené království má výroční rozpočet na odstavování z provozu ve výši zhruba 3,4 miliard euro což se bude nadále zvyšovat zhruba od poloviny 20. let 21. století, protože stávající um, sestava generátorů se začne pomalinku zavírat. Jinými slovy, hovoříme-li o jaderném průmyslu, jaderném eh, elektrickém průmyslu, tak jsou to právě tato čísla, která mohou mít dopad na zbytek eh, Evropské unie. Před několika měsíci jsme začali analyzovat, kromě toho, co jsem vám zmínila v těch číslech, dopady na jaderný sektor. V první řadě tedy to, že je součástí EU a Euratomu, znamená, že i Spojené království se řídí stejnými pravidly, stejnými pojistkami, stejnými zárukami. Vzhledem e, k tomu, že Spojené království je součástí Euratomu, musí vyjednávat s, mezinárodnou, s Mezinárodní energetickou agenturou. A to je velice důležité. Pakliže Evropské společenství chce i nadále eh, obchodovat eh, se Spojeným království bez ohledu na eh, jakékoliv dohody o spolupráci po Brexitu, takzvané NCA, Euratom má takovéto dohody s třetími zeměmi. Jinými slovy, Spojené království bude takovouto dohodu také mít potřeba s komunitou Euratom a naopak. Rovněž zdůrazňujeme nutnost zajištění validity smluv, stávajících smluv, které již jsou podepsány, tedy budou podepsány před Brexitem, ale které budou plněny po Brexitu. Jinými slovy, je potřeba zajistit, že tyto smlouvy budou i nadále v platnosti. Bez ohledu na to, že jaderný sektor eh, spravuje zejména dohoda Euratom, jsme ovlivněni také otázkami na jednotném trhu a svobodná, svobodný pohyb pracovníků je jednou z takovýchto otázek. My jsme globální průmysl a pohyb osob mezi jednotlivými zeměmi v Unii byl vždy zajištěn a byl usnadňován. Je to něco, v čem chceme pokračovat. Co se týká toho dalšího rámečku, toho eh, RAD, tedy výzkumu a vývoje, eh, zde chci říci, že existuje jeden projekt financován z rozpočtu Euratomu ve Spojeném království v Konemu, kde ten výzkum přispívá k projektu ITER, což je mezinárodní projekt. Je podle mě velice zásadní, aby Spojené království a EU v určité fázi dosáhly dohody k tomu, jak budou nadále spolupracovat v otázkách výzkumu a vývoje, aby u tohoto konkrétního projektu nedocházelo ke spožděním. Není to pouze projekt EU, není to pouze projekt Spojeného království, je to projekt mezinárodní. Dále bych chtěla zdůraznit, eh, že je velice důležité, aby Spojené království s EU mělo velice úzké vztahy, co se týká regulací a politiky, což souvisí s, i s aspektem bezpečnosti a zejména s tím, jak zajistíme, aby Spojené království i nadále hrálo roli v takových institucích, jako je třeba Intrek. Po analýze dopadů pro jaderný průmysl Eh, jedno téma, které nám vyvstává jako podstatnější, je, co si myslíme ohledně klíčových principů v nějakém budoucím vztahu mezi společenstvím Euratom a eh, Spojeným královstvím v rámci dohody NCA. Těch aspektů je samozřejmě mnoho, ale těch pět, které uvádím zde na snímku, jsou ty nejdůležitější. Tedy volný obchod v jaderných a nejaderných materiálech, Musí to být obchod bez omezení eh, v materiálech, zboží a službách, eh, svobodný pohyb pracovníků v jaderném sektoru. Jak jsem zmínila, my jsme globální nebo respektive panevropský průmysl a proto je to pro nás velice zásadní. Dále schvalování již existujících dohod a pohybů paliva mezi EU a Spojeným království, což jsou tedy opět dohody, které byly podepsány před referendem a poběží ještě mnoho, mnoho let. Dále je potřeba zrevidovat přesné dopady pro eh, licenční režim pro exportní kontroly, pro vývozní kontroly. A nakonec eh, musíme zohlednit také výzkum a vývoj a mezinárodní spolupráci, která s ním nutně souvisí. Je zřejmé, že rozhodnout se odejít z Evropské unie, to je rozhodnutí Spojeného království. A my zde proto musíme jako foratom řešit dvě důležitá témata. Tedy jednak, že Spojené království bude i nadále nuceno splňovat bezpečnostní standardy IAEA, e což eh, tady souvisí s tím zabezpečovacím režimem, ale za druhé, že Spojené království bude nuceno dodržovat standardy fyzické ochrany, co se týká výměny nebo dopravy materiálu, zboží a vybavení. Takže tím se vlastně dostávám zpět na začátek eh, naší prezentace, našich prezentací, tedy to, co říkala eh, Simon. Eh, chtěla bych říct, že na stole jsou vlastně dvě hlavní témata, Bezpečnost a podle nás je potřeba rozlišovat mezi bezpečností a pojistkami. To nejsou stejné věci, je potřeba to podle nás rozlišovat. A druhé důležité téma je otázka odpadu. V obou případech ty dohody o odchodu dospějí k určitému závěru, takže jsme na dobré cestě a teď bude potřeba se zaměřit na to, jaké budou de facto dopady na ekonomiku 27 přímo v jaderném odvětví. Děkuji vám. Děkuji vám moc krát, paní kolegyně. Vaše načasování bylo excelentní, jste rozhodně jedničkou mezi našimi čtyřmi panelisty. A teď tedy zahájíme diskusi Rád bych vyzval poslance z výboru, aby se ptali, aby komentovali, protože konec konců proto jste tu. A poté si rádi vyslechneme vaše reakce. Vzhledem k tomu, že zde není až tolik kolegů, tak vidím, že se jako první hlásil pan Kelly, pak paní pan Van Brempt. a pak další kolegové, takže uděláme to tak, že si sezbíráme několik otázek a já vás potom poprosím, abyste na ně odpověděli najednou. Ano? Výborně, takže začneme. Pan Kelly má slovo. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Děkuji i čtyřem vystupujícím. Situace, kterou jste popisovali, je složitá a přitom jste ji popsali velmi jasně a prakticky. Prezentace se daly jednoduše usledovat, vaše závěry také byly velmi zřetelné. Já jsem jediným Irem mezi poslanci a poslankyněmi v tomto výboru, takže děkuji, že jsem k tomu dostal slovo. Je to určitě zásadní téma pro mou zemi a je to téma, které se málo kdy probírá. Když se hovoří o dopadech Brexitu na Irsko, tak se často hovoří o jiných věcech, zemědělství a energetika mocné. Nicméně tady jste přece jenom naráželi na to, že 56% našeho plynu pochází ze Spojeného království. A pokud by se něco stalo, ve smyslu, že by nedošlo k regulačnímu sladění, anebo že by najednou se objevil nedostatek plynu, tak předpokládám, že Britové by si ho nechali sami pro sebe spíše, než by ho poslali do Irska. A to by pro nás byl problém. To, co jste říkali, tedy že ideálním řešením by bylo, aby Spojené království zůstalo součástí evropského energetického trhu, to je pravda, to by bylo skvělé. Ale Michel Barnier na druhou stranu často opakuje, že si nemůžeme jen tak vyzobávat třešničky na dortu. Ideální řešení by bylo zůstat součástí celní unie, jednotného trhu, jinými slovy tedy žádný Brexit. Nicméně, tvrdí zastánci Brexitu chtějí vystoupit ze všeho. Co teď s tím? protože konec konců pan Barnier nejen chce, ale zároveň má povinnost zajistit, aby si Spojené království nevyzobávalo třešničky na dortu. Teď, co se týče propojitelnosti irské a britské soustavy a britské a evropské soustavy. K tomu mám obecnou otázku. Kdo vlastní tuto propojovací soustavu? A kdyby vznikl spor, tak kdo bude rozhodovat o tom, že třeba bude ta lenka zachována anebo naopak ukončena za situace, kdy Spojené království nebude součástí vnitřního energetického trhu. A potom mám ještě další otázku ve spojitosti s Irskem. Předpokládám, že Laura se mnou bude souhlasit. Keltský interkonektor, který měl propojit Irsko a Francii, je teď stále důležitějším tématem vzhledem k Brexitu. Protože přinejmenším bychom takto my byli napojeni na zbytek Evropské unie prostřednictvím Francie. Takže by mě zajímalo, jaký na toto máte názor. Mohl bych mluvit do nekonečna, tak mě klidně zastavte, pokud bude potřeba, ale mám ještě další věc která se týká jednotného trhu s energií. Závazky Spojeného království spojené s backstopem v tomto mají nějakou souvislost? Je tedy tady určitá záruka. A ještě poslední otázka k jaderné energetice. Eh, tu my tedy v Irsku nemáme. Vy jste ale hovořili o jaderné energetice v Evropě. Kolik jich máme ve Spojeném království mimochodem versus zbytek Evropy? Vy jste ukazovali země, ale ne čísla. A ta čísla by pro nás byla zajímavá. Takže děkuji za pochybnost. Děkuji vám za, za vaši pozornost, pardon. Eh, já tedy, jak jsem říkal, jsem tady jediným Irem a je to pro nás velice zajímavé. Děkuji za zajímavý příspěvek. Překonal jste o 100% svou, 150% svou řečnickou lhůtu, ale z toho tedy vyplývá, že jste skutečně politik. Paní Farmbrand, prosím, máte slovo. A eh, kolik mám času? A dvě minuty, dobrá. Já myslím, že pan Kelly má plné právo, protože mu to správně leží na srdci. Je to velice důležité téma. Děkuji za vaše vystoupení, hodně jsem se dozvěděla, řadu věcí jsem předtím nebrala v potaz. Mám spíše širší a obecnější otázku. Nejjednodušší řešení z pohledu vnitřního trhu by bylo, aby Spojené království zůstalo součástí vnitřního trhu s energetikou, včetně celé právní úpravy. A to nejenom z důvodu technické povahy tohoto trhu, ale také vzhledem ke společným závazkům. Například pařížská dohoda, trvalá udržitelnost. A na to směřuje má otázka. Podívejme se do delší budoucnosti a na závazky, které jsme na sebe všichni pojali. Já jsem přesvědčena, že spíše dříve než později budeme muset přejít ve světě, ale držme se Evropy, tak v Evropě a také ve Spojeném království a v Irsku na systém, který bude vycházet plně z obnovitelných zdrojů. Propojení Spojeného království a zbytku Evropy v tuto chvíli není problém, ale pokud chceme být plně trvale udržitelní, tak to asi problém bude. Možná mě ale řeknete, že problém nebude vůbec žádný. Že třeba Spojené království by mohli, že ve Spojeném království by mohli plně dosáhnout uh, plné výroby energetiky z obnovitelných zdrojů bez naší pomoci. Máte k tomu prosím nějaké údaje, číselné? To by mě moc pomohlo. A pak spíše politickou připomínku k tomu, co se děje dnes. Přečetla jsem si, že Spojené království nechce zůstat součástí energetického, vnitřního energetického trhu a mně tedy potom připadne divné, že v rámci vyjednávání, které v tuto chvíli probíhají například v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, vidíme silné lobovací úsilí oslabit toto společenství ze strany Spojeného království. A to mně připadne divné, když nechtějí si toto aký převzít. Je to tedy spíše politická připomínka, ale pokud k tomu máte nějaké vysvětlení nebo informace, proč tedy Spojené království, ačkoliv chce opustit Evropskou unii, se snaží oslabit právní úpravu týkající se energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a podobně. Well, thank you for an interesting question. Děkuji za zajímavou otázku a nyní má slovo pan Bulok, prosím. Děkuji mnohokrát za velmi zajímavé prezentace. Jsem rád, že budeme mít právo podle Světové obchodní organizace dovážet a vyvážet energii bez cel dalším členům Světové obchodní organizace, včetně členských států Evropské unie. Vaše prezentace obsahovaly řadu různých možných scénářů a možná by bylo užitečné, když hodnotíme to, co se možná stane, abychom se podívali také na to, co řekla vláda a o čem byla kampaň naše, v našem referendum. My jsme chtěli převzít zpátky kontrolu a když se budete dívat na ty scénáře z toho pohledu, jestli Spojené království bude mít kontrol nad svými vlastními záležitostmi, tak pravděpodobně potom to bude, potom to bude vyřešnější. Prostě pokud ta kontrola bude v Evropské unii, tak podle mě bychom se neměli toho scénáře držet. Ale mám jednu otázku, pravděpodobně na Loru, ale nevím, možná i ostatní k tomu budou mít připomínky. Třeba převzít zpátky kontrolu by se dalo i tím, že bychom byli schopni snižovat daně, například DPH na energetiku, na elektřinu, na plyn. Kdybychom to udělali po celém Spojeném království v Severním Irsku a řekněme, že tu daň snížili na nulu, tak jak by to ovlivnilo Irskou republiku? Děkuji. Děkuji jak za otázku, tak za skvělé dodržení času. Převzal jste vítězství. Nyní má slovo paní Nýble. Děkuji, pane předsedo. Já určitě také budu schopná dodržet svůj řečnický čas, protože mám jednu otázku a jednu připomínku, protože já si opravdu srdečně poděkovat za velmi zajímavé projevy vás všech čtyř. Myslím si, že jste podali velmi dobrý obrázek o tom, eh, jak se tedy ta situace má v souvislosti s budoucností energetické politiky. Náš předseda už to ale zcela dobře zmínil. Vy se tedy podívíme, nebo kdybychom chtěli vyhodnotit vaše čtyři ty projevy, tak já mám z toho takový dojem, že s výjimkou situace v Irsku v podstatě my i po Brexitu budeme naše problémy řádně eh, řešit a jestli se nám to i podaří, ať už se to týká například systému eh, obchodu s povolenkami, anebo jak si ty eh, různé adaptace nebo přizpůsobení pařížské dohody obchodu se elektřinou, tak já si to v podstatě chci jenom potvrdit, protože ono to v podstatě trošičku e, vyznělo ne úplně stoprocentně jasně, takže já bych e, chtěla jestli, vědět, jestli, tady se sná, jestli se mnou tady souhlasíte. Myslíte si, že to všechno se tedy jaksi zcela zásadně jaksi, zeslouž, e, jaksi že to všechno bude daleko složitější, anebo jestli se nám podaří najít nějaké uspokojivé partnerství. Já bych byla samozřejmě velmi ráda, kdybych eh, od vás teď slyšela, že samozřejmě, i když ne všechny problémy jsou ještě vyřešeny, tak eh, ty řešení jistě nalezená budou a já bych z toho měla opravdu na pozbytek dne velkou radost. Děkuji. Ano, se světlou výjimkou, stejně jako kolega Bulok, co se týče eh, udržení či dodržení řečnické doby. Tak a já bych tady chtěl v tuto chvíli položit samozřejmě také několik otázek, protože i když předsedám tomuto zasedání, tak to ještě neznamená, že nejsem obyčejným eh, členem jako ostatním. Takže eh, rád bych také k tomu něco řekl. Co, co se týče teď vědecké spolupráce a v podstatě těch eh, reaktorů, protože víme, že například i ve Vídni um, víme, že tam je malý reaktor blízko Prahy, máme v podstatě také dvě zařízení a samozřejmě víme, že i ve Spojeném království některé jsou ve Francii také a ptám se tedy na tento sektor, protože ono to samozřejmě není důležité pouze pro energetický sektor, ale pro aplikaci této energie protože tady hovoříme o velké množství nových aplikací, mimo jiné tady v oblasti zdravotní péče nebo průmyslu, které právě vycházejí z, tou, z této energie. Dále, co se týče uhlí a a koksu. Takže uhlí a koks, jakým způsobem to tady bude mít na to dopad? Hmm. A já jsem byl generálním manažérem oceláren, takže proto mě to zajímá. A co se týče ropy a dalších zdrojů energie, protože vy se samozřejmě soustředíte na zemní plyn, elektřinu a co mi můžete říci v souvislosti s rezervami podle nařízení EU? Má Irsko a Spojené království dostatečné rezervy, protože podle směrnice EU by všichni měli mít tříměsíční rezervu zemního plynu v případě, že by tedy došlo k nějaké katastrofě. Děkuji. Možná, že bychom mohli začít tom stejném pořadí, podle toho, jak jste tedy, jak jste hovořili na začátku, takže nejdřív bych poprosil pana Talia Pětry, poté pana Zachmana a tak dále. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych tedy zodpověděl ty otázky, které se týkaly specificky mé prezentace. Takže co říkala paní Van Brandt a její va, a vaše otázka týkající se interkonektivity. Tak tady k tomu mohu říci, že tyto interkonektory, toto propojení, to jsou v podstatě jenom jedny z nástrojů, pomocí níž v podstatě musíte zajistit flexibilitu systému. Pomocí níž v podstatě musíte zajistit ještě vyšší rozmanitost eh, zdrojů energie. To znamená, že já bych tady v tuto chvíli nechtěla říct, že tady Brexit může mít negativní vliv na de- de- karbonizaci Spojeného království, protože tady těch proměných je opravdu velmi mnoho a má to samozřejmě co dočinění jak e, s ukládáním zdrojů energie, e, tak e, změnami na trhu. To znamená, že ono to jaksi nebude mít úplně stoprocentní dopad na dekarbonizaci, jak si myslíte. To znamená, že tady samozřejmě ta, ty konektory, to propojení bude i nadále budou nadále fungovat a my musíme v podstatě najít způsob, jakým způsobem tato infrastruktura tedy bude moci fungovat. To znamená, v žádném případě si nemyslím, že Brexit může ohrozit dekarbonizaci Spojeného království. Eh, co se týče otázky paní Niebler, pokud to tady správně vyslovuje, ano, máte pravdu. To, co zjistila naše studie, je to, že opravdu budeme schopni zpravovat všechna odvětví. Samozřejmě tady nejdůležitější nebo jaksi nejkomplikovanější v tuto chvíli otázkou je právě Irsko, takže ano, můžeme odpovědět eh, tím, že řekneme ano, máte pravdu. Dále, co říkáte vy ohledně ropy, uhlí a koksu. My jsme v podstatě nebyli vyzváni k tomu, abychom se zabývali všemi třemi prvky. Bylo nám řečeno, že se máme zaměřit na zemní plyn a elektřinu. A to z jednoho obecného důvodu. Trhy s uhlím a s ropou jsou globální celosvětové trhy, zatímco zemní plyn a elektřina i kvůli svým jaksi fyzickým charakteristikám, vlastnostím si vychází nebo jsou závislé na infrastruktuře. E, bo obchod s ropou je opravdu globálním obchodem. Tady to v podstatě tedy z tohoto důvodu nemůže e, nějakým způsobem se zásadně změnit po Brexitu. A řekl bych, že to stejné lze také říci o uhlí. To znamená, ani ropa, ani uhlí se myslím nebude zásadním problémem pro, po, pro, po Brexitu a i proto v podstatě se tato rozprava zaměřuje na zemní plyn a elektřinu. A také za mě bych tomu něco řekli. To, co říkal eh, pan Kelly, to znamená, že se nemůžou pouze sbírat ty třešničky z dortu. Ano, to je jistě velmi platný politický argument. Nicméně ta otázka, která tady vyvstává, je ta, zdali elektrina trh s elektřinou je tedy tou třešničkou a nebo to představuje v podstatě prospěch pro obě dvě strany. To znamená, máme tady samozřejmě energetické společenství, které už existuje a tady členství Spojeného království by možná mohlo být povoleno, pokud by tedy se eh, uvolilo k tomu, že bude dodržovat všechna pravidla a pokud by tedy všichni ostatní by byli ochotní Spojenému království důvěřovat. Eh, samozřejmě tady do toho vstupuje také Evropský soudní dvůr a jeho jurisdikce. A tato implikace, ale stejně, jak jste říkal v souvislosti s Irskem. Ano, EU 26 členských států. Spojené království a Irsko, pokud budou tedy spolupracovat, tak samozřejmě e, to bude spolupráce win-win, ze které budou mít prospěch obě dvě strany, protože Spojené království bude transitní Eh, zemí pro, od, eh, pro dodávky elektřiny do Irska. Eh, to znamená, že Myslíme si, že by bylo správné, kdyby i ten trh s elektřinou severního Irska i nadále fungoval, aby byl efektivně, aby byl napojen se zbytkem republiky. Dále, mm, jádro té myšlenky pana Buloka. Jak se k tomu stavím já? elektřina a zemní plyn nejsou v podstatě ty, řekněme, úplně nejobvyklejší komodity, které by se, nebo se kterými by se obchodovalo v rámci celosvětové obchodní organizace. Spíš jde o veřejné služby, eh, protože samozřejmě víme, že všechno je to extrémně propojené. To znamená, pokud se něco děje v jednom státě, může to mít okamžitý dopad také na generaci elektřiny v jiném eh, státě. To znamená, nemůžete v podstatě vycházet pouze z toho každodenního stavu s eh, eh, z každodenního stavu obchodu se elektřinou. To znamená, já tady v tuto chvíli nevím, jak tedy, nebo jaký dopad bude mít tedy, budou mít změny teda na obchodování s těmito veřejnými službami mezi kontinentem a spojeným královstvím. Co se týče ještě jednou toho, co říkala paní Niebler, vy se to velmi dobře schrnula. To znamená, Tady ten případ Irska je rozhodně tou kritickou klíčovou záležitostí. Rozhodně je to ten porcelánový slon v místnosti. To znamená, že tady hovoříme o mnohých velmi komplexních záležitostech. Když jsme se začali do toho dokumentu dívat, tak jsme byli opravdu překvapení, kolik je tam bylo různých kódů, různých sítí, nařízení a tak dále. To znamená, ono to bylo opravdu extrémně složité zjistit, zanalizovat a vyhodnotit, zdali se tam skrývají zatím nějaké zásadní problémy. Samozřejmě, že ta práce, kterou musíme odvést, je opravdu velmi náročná, protože musíme vycházet z úplně nového vztahu mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím. Ono to vlastně všechno bude také eh, znamenat přepsání všech eh, doposavat platných smlouv. Nicméně, eh, myslíme si, že tady opravdu tou nejkritičtější otázkou v tuto chvíli je opravdu situace a pozice Irska. Děkuji. Děkuji, paní O'Brien. Má, paní Brian, máte slovo. Takže začnu s tím, na co se ptal pan Kelly. Ano, opravdu je tomu tak, že Eh, vyšla studie o proveditelnosti týkající se keltského konektoru, to znamená toho propojení mezi Irskem a Francií. Eh, tady vlastně operátoři distribuční sítě francouzské a irské nechali vypracovat tuto eh, studii a tady v tuto chvíli se vypracovává ten finální návrh. Z perspektivy Irska je tady opravdu velmi mnoho výhod, nejen eh, v souvislosti se zajištěním eh, bezpečných dodávek, ale jde také o možnou prostatě integraci s dalším evropským státem. My to vnímáme jako velkou výhodu i v souvislosti s Brexitem, to znamená, že bychom byli přímo napojeni na evropský trh, což eh, schýtá v sobě opravdu velké výhody a i co se týče cen energie. Ve chvíli, kdy se podíváme na tu snahu zajistit eh, rozmanitost, tak v podstatě být napojen na další stát, který má úplně jiný energetický mix, je samozřejmě velmi výhodné. To znamená, člověk není, nebo mm, stát není eh, závislý pouze na jednom státě a na jednom energetickém mixu. To znamená, že my bychom to samozřejmě uvítali, byli bychom rádi, kdyby to dobře fungovalo. Dále, co se týče těch dalších interkonektorů toho propojení, jakým způsobem je to všechno regulováno. Co se týče propojení mezi Irskem a Spojeným královstvím, tak co se týče východu západního konektoru, tak ten má mm, svů, svého operna, operátora a co se týče eh, operátora, eh, který propojuje Severní Irsko a Skotsko, tak to je jeden soukromý subjekt, který je operátorem a ty další konektory prostě jednoduše eh, operovány či zpravovány někým jiným. To znamená, většina, většina těchto operátorů jsou soukromí, soukromé subjekty. A e, samozřejmě všichni tito se starají také o údržbu, většinou podléhají e, regulaci tedy tého státu, ve kterém získali licenci. To znamená, ten první konektor je e, opravdu regulován CRU, to znamená, drží se nebo dodržuje pravidla vycházející z tohoto orgánu, to stejné platí také pro to propojení mezi Irskem a Francií, takže buď to se to bude držet pravidel, buď to eh, francouzského nebo irského regulačního orgánu a to v podstatě odpovídá na ty další věci, na které jste se ptal. Co se týče eh, tady toho kontextu pro obchod, jaká pravidla v podstatě budou platit pro lidi, kteří budou chtít mít přístup k tomuto zdroji energie k tomuto konektoru, tak eh, na základě jakých pravidel v podstatě eh, se to bude všechno řídit. To jsou v podstatě věci, které je třeba stanovit pro tento eh, trh. To znamená ve chvíli, kdy tedy Spojené království odejde z jednotného energetického trhu, no tak se to bude muset nastavit jinak a samozřejmě by se nám všem hodilo, aby ta nová pravidla, která budou platit na jejich trhu, se příliš neodlišovala od pravidel jednotného energetického trhu EU. Tudíž my vnímáme velmi pozitivně to, že si tady v té dohodě zmiňují věci týkající se eh, energetiky. A další zásadní Otázkou je samozřejmě příloha 2.7, ve které jsou ty specifické komponenty a kde je nastaveno to, co všechno musí být aplikováno v Irsku a v severním Irsku pro to, aby i nadále fungoval jednotný trh s elektřinou, takže anex 2.7. A v souvislosti s těmi dalšími otázkami, které zmiňoval pan Bulok, tady si myslím, že hovoříme o něčem trošičku jiném. E, to znamená, vy jste zmiňoval to DPH. Pokud by tedy e, ve Spojeném království byla jiné, byla, existovala jiná výše DPH a v Irsku by bylo jiné DPH, tak my si tady nemyslíme, že by to musí být jaksi zcela zásadně, e, že to musí mít zásadně negativní dopad. Ve chvíli, kdy hovoříme o maloobchodních cenách, ono to samozřejmě je také napojeno na daňové otázky. Ve chvíli, kdyby ale došlo ke snížení či zvýšení změně sazby DPH eh, ve Spojeném království, tak si nemyslím, že by to mělo nějaký zásadní dopad v podstatě na eh, konkurenci či hospodářskou soutěž mezi Spojeným královstvím a Irskem, ale samozřejmě se tím ještě nikdo konkrétně asi nezabýval. Ano, a nejlepší nakonec, prosím. Ano, já bych zareagovala na otázku pana Kellyho. Ehm, já vám pošlu ten slide, ono to pro vás bude jednodušší, ale aktuálně se staví ve Finsku, ve Francii, Maďarsku, Slovensku a Spojeném království. A je to buď vždy jeden nebo dva reaktory. Pardon, ne, se staví, ale plánují se pak dále Bulharsko, Česká republika, Finsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené království. To budou pak další projekty, které přijdou později. Možná jste slyšeli, slyšel o Hinkley Point, ale pak je tam také Sykes Quell a Morside, Wilford, to je ve Walesu. Takže to jsou ty projekty, které se staví a nebo plánují. A pak eh, k otázce, pane Kohlíčku, co se týká těch výzkumných reaktorů, já nemám sebou přesná čísla, ale eh, počítám, že v celé Evropské unii napočítáte zhruba 20 takovýchto výzkumných reaktorů. Všechny jaderné země a vlastně nejaderné země, které mají výzkumné reaktory, Eh, tady je pro nás jasné, že je potřeba zajistit, že Spojené království a EU budou, i na, eh, budou na výzkumu a vývoji nadále spolupracovat. Možná bychom mohli převzít určité myšlenky z té nedávno podepsané dohody s Ukrajinou nebo Švýcarskem, jakožto přidruženými zeměmi. Protože, jak víte, Jakmile Spojené království odejde z Unie, odejdou z komunity Euratom a už nebudou požívat Horizontu 2020 ani těch dalších výzkumných programů, takže bude potřeba zajistit, že to tak bude. Jak jste zmínil, nejde pouze o produkci elektřiny, jde o radioizotopy, jde o aplikaci v celém průmyslu, v zemědělství a tak dále. Děkuji vám. Samozřejmě my si myslíme, nejen já, ale i ostatní si myslíme, že Horizont 2020 by mohl být takovým otevřeným nebo následným programem pro jiné země, eh, podobně jako to bylo v Horizontu 2020 doteď. Já nevím, kdyby se toho mohlo účastnit USA, tak proč ne Spojené království? Každopádně bych řekl, že Problémy v průmyslu lze vyřešit, eh, pak je tady ještě další kategorie problémů, problémů při vyjednávání. Já si myslím, že ta diskuse jasně ukázala v podstatě, že jediný otazník by měl být kolem Irska. Což dobře víme, protože to je neustále téma zájmu obou vyjednávacích partnerů. Děkujeme vám moc krát, ta diskuse byla velice zajímavá. Děkuji také všem panelistům bylo nám potěšením. Well, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dámy a pánové, milí kolegové, teď je mi velkou ctí přivítat v našem výboru opět pana Potočníka. Řekl bych, že většina z nás si vzpomíná na naše minulé diskuse s ním, které byly vždy excelentní. A pak kromě pana Potočníka Vítám pana Blaneyho, předsedu eh, regulační rady ACERu. Vítejte. Tento bod se podle pořadu jednání jmenuje Výměna názorů s ACER. Má někdo nějaké poznámky z obecenstva? Nemá. Výborně. Děkuji vám. Rád bych připomněl, že ACER byl přizván, aby nás informoval o aktuální práci, pokroku, zbývajících výzvách v tržní integraci. Témata do diskuse budou také zahrnovat aktuální přeskum právního rámce ACER a dopady na balíček eh, o čisté energii dopady balíčku o čisté energii na činnost agentury. Nakonec zástupci agentury nás budou informovat o rozpočtové situaci a budou diskutovat i potřeby ohledně finančních a lidských zdrojů pro nadcházející rozpočtový cyklus. Jak víte, už jsme zahájili diskusy o budoucím rozpočtovém období. Na tuto diskusi předpokládáme jednu hodinu. Skončit musíme v 17.00. A proto se pustíme do práce. Pane Potočníku, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Geret a já jsme velice rádi, že můžeme být opět mezi vámi, že k vám můžeme promluvit. Mám připravenou stručnou prezentaci, pak rád zodpovím jakékoliv dotazy nebo zareaguji na vaše komentáře. Prezentace se zaměří na nejnovější vývoj na energetickém trhu v EU. Máme celou řadu dobrých zpráv, o které bychom se s vámi chtěli podělit. A poté vám chceme také poskytnout určitou perspektivu k našim dávné činnosti, ale také k výzvám, jakým čelíme. Většina z vás ty výzvy asi zná, protože už existují poměrně dlouhou dobu. Tak, teď už bez zdržování půjdeme na to. Nejprve tedy dobré zprávy. Jak asi víte, trh s elektřinou v Evropě dosáhl výrazné úrovně integrace. Aktuálně tady na této mapě vidíte ty dva regionální trhy, které máme. Ten hlavní pokrývá 19 členských států a jednu zemi, která je mimo, tedy Norsko. Je v podstatě od Berencova moře až po Gibraltar. A pak tady máme druhou oblast, Česko, Českou republiku, Slovenskou republiku, Maďarsko a Rumunsko. Pak jsme také poslouchali eh, právě názory na výzvy v Irsku. Máme severní Irsko a Irsko a další země, které se hodlají k nám připojit. Takže zatím, co nemáme integrovaný trh eh, v celé EU, řekl bych, že jsme dosáhli významného pokroku, který už přináší přínosy spotřebitelům. Odhadujeme, že aktuální integrace představuje na úsporách až jednu miliardu ročně. Přičemž eh, účinnost využívání našich interkonektorů je teď na úrovni zhruba 86%, začínali jsme někde kolem 60% před eh, několika lety. Pakliže by se nám podařilo dokončit integraci napříč celou EU, pravděpodobně by to znamenalo dalších 250 milionů ročně, eh, které bychom uspořili. Podíváme-li se teď na podíváme-li se na eh, balanční trh, což je eh, rovněž trh, který představuje výrazné výhody, mohl by představovat výrazné výhody po integraci, tak vidíme, že aktuálně máme u určitých projektů, pilotních projektů výhody v řádu zhruba 650-700 milionů. Očekáváme, že jakmile proběhne plná integrace balančního trhu napříč EU, tak by tyto výhody mohly dosáhnout řádu až 3 miliardy euro ročně. Takže poměrně velké číslo. Co se týká elektřiny, toto to je tedy co se týká elektřiny, podíváme-li se na integraci trhu s plynem, tak vidíme na těchto mapách, jaké jsou rozdíly v cenách zdrojů napříč EU. Jinými slovy, toto jsou náklady, jakým dodavatelé čelí, chtějí, chtějí-li zásobovat plynem své zákazníky. Ta žlutá část mapy je ta část, kde jsou náklady poměrně podobné jako benchmark, to znamená Nizozemsko a TTF. A pak světle modré, tam jsou určité rozdíly, a tmavě modré, tam jsou ještě větší rozdíly. Eh, v řádu zhruba 1 až 3 a více než 3 eura na megawatt hodinu. Vidíme, že v postupem času se žlutá část rozrůstá a zajímavé je, že ta expanze nepřichází eh, z východu na západ, ale že se to expanduje vlastně i na východ a je to všechno centralizované kolem toho hlavního trhu v Nizozemsku. To znamená, že konkurence a integrace je důležitější než blízkost ke zdrojům. A podle mě toto potvrzuje, že evropská strategie naší energetické politiky, tedy že se snažíme trhy integrovat a vytvářet likvidní trhy, funguje. A že to tedy jde správným směrem. V tomto kontextu mi dovolte stručně se vyjádřit k našim činnostem. Tady to je čistě statistika. Ono je obtížné charakterizovat naši činnost eh, v číslech, ale jenom abyste si udělali takovou hrubou představu toho, eh, co agentura udělala co do stanovisek doporučení a rozhodnutí od svého zřízení v roce 2011. Zatím eh, do konce loňského roku jsme vypracovali 102, 180 různých dokumentů. Většina z toho jsou doporučení a stanoviska. Jak víte, naše agentura nemá rozhodovací pravomoc, kromě konkrétních případů, takže rozhodnutí jsme vydali pouze v rámci implementace remitu, k tomu se za chvilku vrátím, a v nedávné době také k takzvaným eh, podmínkám nebo metodikám, což je pro nás, ale nejenom pro nás, stále větší výzva. Nechci probírat eh, všechny body na tomto snímku. Tady je takové schrnutí většiny naší činnosti za posledních 5-7 let. Je to takové telegrafické, nemůže to být kompletní. Možná jenom v rámci toho, co přijde potom, bych vás upozornil na naši tržní monitorovací činnost. Od roku 2012 představujeme monitorovací tržní zprávy, každý rok se zaměřujeme na vývoj na vnitřním energetickém trhu, zdůrazňujeme oblasti, kde může dojít k problémům, kde mohou vzniknout různé překážky na vnitřním trhu. Jsem si jist, že toto už jste ode mě někdy slyšeli. Aktuálně jeden z největších problémů, který vidíme s integrací vnitřního trhu s elektřinou, je to, že přeshraniční výměna eh, určitého objemu kapacit, který je k dispozici na přeshraniční výměnu, je pouze zlomek toho, co lze bezpečně uvolnit pro trh. My jsme vypočítali takzvanou benchmarkovou kapacitu a pak jsme se dívali na to, kolik kapacity se zpřístupňuje na trh v porovnání s tou benchmarkovou kapacitou a v průměru v Evropě je to 50%, zhruba jenom polovina toho, co by mohlo být dáno k dispozici na trh, se dává k dispozici pro přeshraniční obchod. Takže na některých hranicích je to eh, dokonce daleko méně. To vidíte tam v té tabulce vpravo. Vidíte, že tam jsou někde nula, jedničky a dvojky, zejména hranice do Polska, jak z Německa, České republiky a Slovenské republiky. Na jiných hranicích je to zhruba kolem 10%, anebo mezi 10 a 20%. Proč? Protože jeden z důvodů je, že způsob, jak se ta kapacita vypočítává, je stále jaksi, abych to řekl kulantně, historicky dána. Ten výpočet je historicky dán. Ta přeshraniční kapacita se považuje za to, co zbyde e, po té, co se provedou ty výpočty podle těch bezpečnostních rovnic daného systému. Aktuálně úroveň spolupráce mezi transmisními systémy, mezi operátory zatím nedosáhl toho, co se od něj očekávalo. A zde je takový velice hrubý, ale poměrně vypovídající graf ohledně eh, koordinace mezi TSO. Jak vidíte, podle toho třetího balíčku jeho požadavků, tak ehm, většinou se pohybujeme pod 30%, hluboce pod 30%, někde je to dokonce jen velice málo procent, skutečně v jednotkách procent. Ehm, jinými slovy je potřeba navýšit aktivitu, aby se zajistilo, že interní trh bude mít k dispozici potřebnou kapacitu a že bude možné provádět eh, přeshraniční obchod. Podíváme-li se na trh s plynem, opět i zde vidíme určité výzvy, protože některé trhy jsou ehm, dobře vyvinuty, Spojené království nebo Holandsko, te, už jsem zmiňoval TTF, je tam dostatečná likvidita, tím pádem lze reagovat na požadavky obchodníků a rejdařských společností, ale jiné trhy to musí ještě dohnat. Ehm, dobrá zpráva je, že trhy jak v České republice, tak třeba ve Slovensku se posunuly na novou úroveň, ale ehm, zcela evidentně i zde je potřeba ještě hodně zapracovat. Nakonec, co se týká naší činnosti, dovolte mi vyjádřit se ještě k systému REMIT což je systém pro tržní integritu, eh, obchodování, transparentnost. Jak víte, naše agentura v roce 2011 dostala mandát, aby regulačně dohlížela nad transakcemi v rámci obchodu eh, s energetickými produkty eh, v Unii. A takto k tomu přistupujeme. Sbíráme data od roku 2016, dostáváme zprávy o každé transakci, ať už jde o fyzickou dodávku nebo o finanční vyrovnání za nějakou dodávku v Unii. Pak používáme takzvané alerty, což je vlastně naše snaha detekovat určité, určitá zneužití trhu na základě informací, které dostáváme. Nicméně čas od času se objevují všelijaké zvláštní obchody, ale nenutně obchody, které představují zneužití trhu. Takže jakmile náš automatizovaný hodnotící systém vyhodí takzvané anomální, eh, anomální události, pak probíhá manuální hodnocení dané události a případně se to pak přepošle Národní regulační organizaci, která má pak na starosti eh, vynucování práva, ale to pouze v případě, kdy konstatujeme, že skutečně došlo k porušení pravomocí. Za poslední léta, protože tedy eh, toto naří, tato pravomoc je už od roku 2011, nicméně ehm, počet případů, který identifikujeme nebo který nám svěřen, postupně roste. V loňském roce to bylo, dva, to bylo 85 případů, které jsme identifikovali jako potenciální porušení pravomocí. Bohužel, a tady se tak trošku dostávám k problému s, se zdroji, bohužel aktuálně nejsme schopni vyřešit všechny případy, které by si to zasloužily, takže máme poměrně velké resty je jich stále víc, jak u nás, tak na úrovni národních regulačních orgánů. V posledním roce jsme prošetřovali 137 případů, což je daleko více než kdykoliv předtím. V rámci otázek bych vám mohl snad vysvětlit, že něco z toho je fyziologické, ale ne do této úrovně. Co tedy zjišťujeme? Zjišťujeme, že ve většině případů toho potenciálního porušení eh, tam je v podstatě takzvaný insider trading, což je hlavní forma manipulace na trzích. Co se týká výzev, možná vzniká dojem, že co se týká návrhu trhu, tak jakmile byly přijaty kodexy pro síť, tak je vlastně odvedena většina práce, ale ono to tak úplně není, protože některé ty síťové kodexy eh, se staly pokyny, jinými slovy nejsou Eh, jaksi samostatné, jsou zde další sady pravidel, techničtějších pravidel, které je potřeba dále odsouhlasovat. A tomu se říká podmínky a metodiky. Takže podíváme-li se na eh, čtyři druhy pokynů CACM, FCA, SOAB máme dohromady zhruba 200 dokumentů, podmínek a metodik, které už jsou odsouhlaseny nebo musí být odsouhlaseny, kromě tedy těch kodexů jako takových. A pokud národní regulátoři s nimi nesouhlasí, pak jdou za námi. A zatím jsme dostali 8 takovýchto případů, o kterých jsme rozhodli. Takže je to trošku taková chyba pochopení, chyba chápání, že veškerá práce bude hotová, jakmile schválíme kodexy pro dané sítě. Té práce je mnohem větší objem. Té čelíme teď my. My i národní regulační orgány. Je toho daleko více, než jak se čekalo. Co se týká plynu, kde nemáme ty podmínky a metodiky, tam e, jsme žádáni, abychom sledovali implementaci a psali zprávy o tom, jak se ty jednotlivé kodexy implementují a zda zajišťují potřebné dopady, tedy takové dopady, jaké měly. Přičemž my, jsme, my, my to budeme zveřejňovat a já vám zde rád eh, někdy příště představím, jak to vypadá. Poslední eh, kodex v oblasti plynu byl eh, kodex pro tarify, Eh, možná si vzpomínáte, že se hodně debatovalo o tom, o čem vlastně tento kodex má být. Jde ve finále hlavně o transparentnost. To vlastně takové transparenční cvičení. Národní regulátoři na jeho základě mají zveřejňovat a konzultovat metodiky pro stanovování cen, transmisní služby a naše agentura má sepsat zprávu, aby se vidělo, zda eh, ty metodiky národních regulačních orgánů jsou v souladu s kritérii specifikovanými v daném kodexu. Tady vidíte takový trošku profil těch konzultačních dokumentů, které má agentura přeskoumat v letošním roce. Jak vidíte, budeme mít poměrně dost práce, zejména v létě, kdy budeme mít eh, téměř 20, eh, pokud vím, tak ta špička tam je 19 kodexů, které budeme přeskoumávat zároveň. A já na to mám tři lidi v tom týmu Proplyn, takže to bude eh, pro ně hodně zajímavé léto. A nakonec, co se týká remitu. Je to dvoufázový proces. Nejprve probíhá automatický screening. Momentálně dostáváme zhruba 45 až 50 záznamů transakcí eh, v každý měsíc. Ten automatický screening eh, za použití šesti takových filtrů vyhodí zhruba nějaký, nějaké tři tisíce anomálí. Protože však máme omezené zdroje, Manuálně jsme schopni zhodnotit méně než tisíc takovýchto událostí, jinými slovy zhruba třetinu nebo čtvrtinu těch eh, varování jsme schopni analyzovat. A z toho předáváme národním orgánům zhruba 50 podezřelých událostí každý měsíc. Musím zdůraznit, že bychom potřebovali dostávat zhruba tak 20 těch varování, abychom byli schopni pokrýt všechny druhy zneužití trhu, abychom mohli rozumným způsobem zaručit, že jsme schopni zachytit všechno, co se na trhu děje špatně. Aktuálně využíváme pouze 6 těch filtrů, takže jsme schopni zrevidovat zhruba třetinu celého trhu. Takže je to v podstatě pořád takovéto pravidlo jedné třetiny výsledek je takový, že se šetří v podstatě 10% toho, co by se šetřit mělo. My neříkáme, co přesně prošetřujeme, abychom nikomu nedávali návod na to, eh, jak si, kterým směrem se zaměřujeme, ale hodně nám toho stále chybí. A nakonec eh, posledních pár snímků z mé strany, než dám slovo eh, Geretovi, aby se vyjádřil k tomu balíčku čisté energie. Naše žádosti o zdroje, toto je také historické, jistě to dobře znáte. My máme strašně málo zaměstnanců, nemáme dostatek prostředků. V letošním roce nám hrozí, že budeme muset skoncovat se systémem Remit, protože nemáme dost peněz na licencování našeho screeningovacího softwaru. Nakonec jsme nějaké peníze našli, byl to 1,5 milionu, který jsme potřebovali, ale pro příští rok navrhujeme, nebo žádáme o 31 dodatečných eh, pracovních pozic. Většinu pro, chceme pro remit. Já pak mohu později ještě probrat ten benchmark, který eh, si vypracováváme vůči ostatním institucím a žádáme také dodatečných 8 milionů v porovnání s tím, co komise plánuje na příští rok. 4 miliony z toho by byly na eh, dodatečné zaměstnance a zbytek peněz by byl na to, abychom zajistili, že budeme mít dost peněz na eh, licence, na naše, eh, za náš, do, za náš sledovací software. No a v této chvíli bych s dovolením předal slovo Geretovi, který prezentuje zbytek prezentace. Děkuji. OK, thank you very much. Děkuji. To bylo velice zajímavé. Nebylo to úplně jednoduše usledovatelné, bylo tam hodně čísel. Nyní dám slovo vašemu kolegovi. Děkuji mnohokrát. Toto bude možná trochu jednodušší, protože tady budeme mluvit o budoucnosti a budoucnosti agentury. Začnu tím, že řeknu, že jsme měli velké štěstí v tom, že jsme dostali do svého čela skvělého kolegu a vidíte, kolik práce udělal, jsme udělali od svého založení. Nicméně máme velké nové role na starosti. Tady vidíte nové úkoly, které jsme dostali. Dalo by se to zhrnout tak, že agentura musí rozšířovat svoji činnost, protože je potřeba dohlížet nad evropskými organizacemi, které nejsou v tuto chvíli dostatečně dozorovány. DSO, NCO a další. To jsou klíčové evropské organizace, nad kterými je potřeba regulačně dohlížet a prostřednictvím balíčku čisté energii tento dozor padne na nás. Děkuji mnohokrát Evropskému parlamentu za vaše vstupy do tohoto balíčku. Byly velmi užitečné, jak co se týče role agentury, tak i jeho dalšího vývoje. Souhlasíme v podstatě s veškerými formulačními návrhy Evropského parlamentu. Rád bych si jenom vyjádřil k několika návrhům rady, se kterými úplně nesouhlasím A říkal jsem si, že by bylo užitečné podělit se o tyto myšlenky s vámi tady v parlamentu. Z části je to těžké, protože se jedná o ambiciozní balíček a proto je potřeba, aby to znění bylo v pořádku, protože budeme žít z důsledky svých rozhodnutí v agentuře velmi dlouho. Kde úplně nesouhlasíme s radou nyní? Vidíte zde podrobnosti na monitorech, takže to okomentuji jenom obecně. Chceme, aby tento balíček pro čistou energii byl doplněním třetího balíčku. Tím jsme dosáhli v Evropě hodně, ale potřebujeme více. Zatím, pochopitelně, Rada zatím nefinalizovala svůj postoj, ale my si myslíme, že úroveň ambicí není tak vysoká, jako chtěl parlament. Již máme zkušenosti s prací této agentury, fungujeme poměrně dlouho a v některých oblastech, kde jsme měli rozhodovat, jsme měli problém. A to například s koncepcí toho, že vlastně musí souhlasit všechny národní regulátoři. Pokud se nedohodnou všichni regulátoři, tak je to předáno jako k rozhodnutí agentuře. A to musím říci, že pro nás bylo poměrně problematické. U řady rozhodnutí jsme zjistili, že prostě nejsme schopni zajistit jednohlasnost, protože jeden či dva regulátoři nesouhlasí, čili dohoda není a předává se to agentuře. A většinou se jednalo o ta nejdůležitější témata. Ono je opravdu těžké, aby každý z 28 regulačních národních orgánů souhlasil vždy se vším. Takže část znění rady nám trochu vadí a daleko více se nám líbí pojetí Evropského parlamentu, protože ji považujeme za ambicioznější. Nyní k novým úkolům a rozhodování u agentury. Tam, kde agentura může rozhodnout, aniž by všechno bylo upraveno v právu, tak tam si myslíme, že ta flexibilita, kterou chce agentuře parlament dát, je v pořádku. Myslíme si, že je lepší se nespolehat na to, že všechno bude upraveno právem. Máme pocit, že to je vhodnější přístup, to, co navrhuje Evropský parlament. Trhy s elektřinou a s plynem se masivně mění, dochází k dekarbonizaci, digitalizaci. A prostě představa, že dnes můžeme legislativně upravit něco, co bude stále aktuální za pět či za deset let a neumožnit agentuře, aby měnila svůj způsob rozhodování, to je prostě nepraktické. A tady bychom rádi podporovali postoj Evropského parlamentu. Máme totiž za to, že, má daleko, že je daleko vhodnější pro budoucnost, než to, co navrhuje Rada. Návrhy Rady v podstatě vnímáme jako krok zpět oproti třetímu balíčku a to by bylo zklamání, protože chceme, aby legislativa se posouvala ku předu a nikoli dozadu. Jedním ze sporných témat, a je pravda, že zde existuje tenze mezi rolí ředitele a národních regulačních orgánů. Ale dovolte, aby se ještě podíval na chvíli na to, jak to vypadá. A určitě i ředitel, i národní regulační orgány se k tomu ještě vyjádří. Tady máme stávající systém podle třetího balíčku. Veškerá rozhodnutí ředitele a kde je potřeba, aby rada regulátoru se k tomu vyjádřila či ne. Když jsme se na to dívali na radě regulátorů, tak eh, vítáme sice část znění nového balíčku, ale zase na druhou stranu musí náš ředitel mít pravomoc. Musí být schopen nám předkládat eh, sám za sebe s podporou svých zaměstnanců návrhy a tlačit na nás, abychom souhlasili. My se chceme dohodnout, ale prostě ředitel a rada se musí dohodnout. Tento systém by měl podporovat spolupráci. V předchozích verzích textu jsme byli nespokojeni s tím, že to vypadalo tak, že se snižuje role ředitele. Ředitel by v podstatě se stal jakýmsi sekretariátem, spíše než instancí, která rozhoduje. Tady se to znění zásadně zlepšilo, jenom je potřeba si dát pozor na to, jak to bude nakonec fungovat. A tady možná požádám Alberta, jakožto ředitele, aby se k tomu vyjádřil. Abyste přímo od něj slyšeli, kdy si myslí, že Nebo Alberto říká, že se k tomu vrátí později. Dobrá, tak já ještě teď proberu jednu další věc a to, jak důležité je, aby agentura mohla vybírat poplatky. To, aby agentura mohla vybírat poplatky přímo od průmyslu, je důležité. My doma v mém členském státě v Irsku jsme měli jako národní regulátor takovouto možnost a musím říci, že to zásadně zvýšilo naši pravomoc. Když jsme mohli ty poplatky stanovovat přímo a nemuseli jsme se obracet na ministerstvo financí, anebo na systém, který konkuruje uh, zdravotnictví a řadě dalších věcí. Průmysl to taky vítá, protože vnímají, že je potřeba, aby regulátor měl dost peněz. Když si agentura bude moci stanovit, pochopitelně s určitými zárukami, poplatky za dohledu komise, správní rady a rady regulátorů, a to ten přeskum je v pořádku, ale ty poplatky potřebujeme a to pro co nejširší řadu subjektů. Následně agentura bude schopna naplnit svůj mandát. A nakonec jenom poslední diapozitiv, trochu si děláme reklamu na konferenci, kterou pořádáme 5. července. Všechny vás tam rádi přivítáme. Především poslance tam rádi uvidíme, protože nechceme jenom, aby se tam vyjadřoval průmysl. Děkuji za laskavé pozvání váženému kolegovi. Vidím, že je tady opravdu plno. Dva kolegové požádali o slovo. Za prvé kolega Sean Kelly. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji za vaše prezentace. Často v našich diskuzích se objevuje pro nás důležité téma téma dostatečných prostředků pro agenturu, pochopitelně s určitými zárukami. Mimochodem blahopřeji Garetovi k povýšení, a to nejenom proto, že je Ir, ale také proto, že je prostě dobrý. A ukazuje se, že v Evropské unii, ať jste z malého či velkého státu, pokud máte schopnosti, tak se můžete profesně posouvat dále. To si myslím, že je důležitá věc, kterou bychom měli zdůrazňovat. A konec konců to není jediný IR, který zastává důležitou funkci. A i vzhledem k Brexitu je dobré, že tomu tak je. Regulační dohled je velice důležitou součástí balíčku pro čistou energii. Já sám mám na starosti za EPP obnovitelné zdroje. V tuto chvíli probíhají trialogy, jeden nás čeká zítra, měli jsme zasedání stínových zpravodajů včera. Vyšší ambice, to je důležitá připomínka. Parlament zde může hrát velmi významnou úlohu, a to nejenom v souvislosti s ACERem, ale také v tom, že trochu potlačí radu k dalšímu pokroku. Z nějakého důvodu rada nechce postupovat příliš rychle a vidíme, jak důležitý je parlament. Možná vidíme celou záležitost objektivněji a z evropské úrovně a předkládáme smysluplné návrhy. Zatímco u rady se zdá, že neustále tahají za brzdu. Doufám, že nakonec se dopracujeme ke kvalitnímu balíčku pro čistou energii a parlament v tom bude sehrávat důležitou roli. Doufám, že budeme schopni spolupracovat a poskytnout ACERu dostatečné prostředky na to, aby mohlo dojít k řádné implementaci balíčku pro čistou energii. Doufám, že se nám to podaří. Pokud je potřeba něco zlepšit, nebo pokud je potřeba, abychom využili svého vlivu jako poslanci a tlačili na radu, tak určitě vám budeme stát po boku. Takže ještě jednou blahopřeji a děkuji za kvalitně odváděnou práci. Děkuji mnohokrát za cenu připomínku a nyní pan Federle za pana Petersna, který je zpravodajem pro ACER. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pan Petersen se omlouvá. Nemohl se dnes účastnit, protože měl naléhavé záležitosti v Dánsku. Pan Petersen by rád poděkoval za skvělou spolupráci na této agendě a dceru. Rád by využil této příležitosti a zdůraznil dobrou práci pana ředitele Potočníka, která byla velice důležitá. Na řadě diapozitivů jste ukazoval, v čem spočívala vaše práce. A chce také zdůraznit, že spolupráce v oblasti energetiky musí být dobře řízená a musíme mít agenturu, která bude schopna dohlížet nad vývojem na trhu, aby mohlo dojít další integraci vnitřního trhu energetiky. Další integrace tohoto trhu je důležitým předpokladem přechodu k čisté energii a spoléhá na vyšší podíl obnovitelných zdrojů v Evropě. Pan Petersen je spokojen s obecným kompromisem, kterého jsme dosáhli v této sněmovně u nařízení o ACERu. Chce další nástroje pro ACER a zajistit dostatečné financování ACERu. Pro Evropský parlament bylo důležité k tomu přistupovat tržně. Jako skandinávci jsme velmi spokojeni s tímto přístupem, tak aby národní regulátoři nemohli diskriminovat proti diskriminovat energii pocházející z jiných členských států. A pan Kelly to řekl velmi dobře, že Evropský parlament má možnost přistupovat možná trochu s nadhledem k integraci trhu s energií a to z toho důvodu, že prostě nemáme žádný finanční zájem na tom. Nejsme z národních uh, elektránských podniků. I já jsem přesvědčen, že postoj Evropského parlamentu bude lepší i pro občany, i pro průmyslové odvětví. Prostě máme na to trochu širší pohled než ostatní. Nyní směřujeme k vnitřnímu trhu, kde energie bude obíhat stejně tak volně jako zboží a služby. Kolegové v rámci svých předvolebních kampaní někteří říkají, že máme příliš mnoho trhu a příliš málo humanity, ale to je dobrý příklad oblasti, kde trhu dostatek není a kde tržnost by mohla prospět jak státům, tak občanům. Nemůžeme umožnit další protekcionismus, který bránil přechodu k ekologičtější energii i v případě, kdy už klesala cena výroby ze solárních a větrných zdrojů. Pan kolega Peterson proto žádá radu, aby se ještě jednou podívala na své závazky, které učinila v Paříži a srovnala si je s přístupem, který zaujali v nařízení o ACERu. Pokud nebudou v souladu, a my víme, že nejsou, tak pan Peterson má za to, aby se že je potřeba, aby se ubírali spíše k eh, směrem k pohledu Evropského parlamentu. Pan Petersen je ochoten vyjednávat za občany, kteří nás volili jakožto europoslance a chce, abychom byli odvážní u této důležité otázky. Děkuji. Well, thank you for your Děkuji. Děkuji za vaši reakci. Já jsem přesvědčený, že po dovolené se jistě budeme moci s panem Potočníkem setkat, protože samozřejmě jsme si jistí, že on splnil všechny své povinnosti jako zástupce ISRU. Takže děkujeme. V každém případě chci říci, že doufám, že se nejpozději v září či v říjnu opět potkáme. A já bych poprosil zástupce Evropské komise, pana Olivera Olivera Kocha, aby se k tomu všemu vyjádřil. Děkuji. Děkuji za pozvání na vaše dnešní zasedání. Z perspektivy Evropské komise je třeba Acer zohledňovat dostatečným způsobem, a to ne pouze jak se v souvislosti s Brexitem, protože Acer hrál opravdu klíčovou roli při rozvoji vnitřního trhu a to jsme si uvědomili hlavně v období posledních let. To znamená, že jsme si v posledních letech uvědomili, jak důležitá byla role ACERu při snaze slaďování právě orgánů které jsou zodpovědné za regulaci v této oblasti. A byl zmíněn Alberto Potočník se svým týmem, který by si v podstatě zasloužil v podstatě cenu jako za největší hvězdu, o které se nemluví v souvislosti se vnitřním trhem. Vnitřní trh je schopný zajistit vysokou efektivitu trhu. Víme, že tady prostě spolupráce je klíčová. A já bych rád upozornil na to, že to vše zároveň zajišťuje velké úspory spotřebitelům. To znamená, že toto fungování vnitřního trhu přináší občanům Evropské unie velké úspory. To znamená, Naší povinností je zajistit správné fungování a správnou implementaci vnitřního trhu, protože to je naše povinnost. Pan Potočník eh, o tom hovořil pouze na několika slajdech, ale mohl by o tom hovořit opravdu eh, hodiny a hodiny, protože tady stále ještě existuje spousta překážek na vnitřním trhu, které v podstatě stojí evropské občany spoustu peněz, například blokování hranic, což je něco, kde budeme určitě potřebovat ještě podporu Evropského parlamentu v následujících měsících. Stejně jak o tom tedy pan Potočník hovořil o té velmi neobvyklé situaci, to znamená 50% těch blokovaných mm, hranic právě eh, v, v rámci řeční dopravy a Tady já si myslím, že na trhu s energií je spousta problémů, kterým se musíme i společně s Acerem věnovat a musíme se jim věnovat. My si uvědomujeme, že celý ten proces není jednoduchý. Dojít schody v rámci Evropské unie mezi různými členskými státy opravdu není jednoduché protože víme, že ve mnohých případech se radě nepodařilo opravdu najít společný přístup k věci, i když doufáme, že se to zrovna v té naší oblasti podaří. Ale co se týče role ACERu při vytváření celého tohoto, spoluvytváření celého tohoto trhu bude klíčová. Stejně tak to bylo již vyzdviženo. Je velmi důležité si uvědomit, že Acer není pouze orgánem, který je zodpovědný za reporting a monitorování. Hraje opravdu zcela klíčovou roli ve chvíli, kdy hovoříme o spolupráci mezi členskými státy. Potřebujeme tady moderátora, potřebujeme tady někoho, kdo bude schopný nějakým způsobem celou tu práci a spolupráci koordinovat, protože pokud se nám to nepodaří, tak opět budeme spíše přispívat k překážce než k čemukoliv jinému. To znamená, že vnitřní tvr, trh, který vznikl i v souvislosti s třetím balíčkem, který vznikl v roce 2009, tak ono by to všechno nefungovalo, kdyby se nám nepodařilo opravdu vyřešit ty současné eh, problémy. Pan Portušník o tom i hovořil, to znamená, že bychom se v podstatě dostali do situace, ve které jsme byli před mnoha lety, kdyby se nám v tuto chvíli ty současné problémy nepodařilo vyřešit. To znamená, já doufám, že rozhodně budeme chtít najít tyto, eh, budeme chtít najít řešení těchto problémů bylo by dobré, kdyby tedy Evropský parlament podpořil Evropskou komisi ve svém návrhu posílit ještě pravomoci ACERu, ale je velmi důležité, abychom si uvědomit, že debata a rozprava o ACERu je zcela klíčová pro další rozvoj trhu s energiemi. To znamená, že my opět děkujeme Aceru za tu roli, kterou sehrává a pro nás je to opravdu extrémně důležitý input i pro nás, pro to velmi malé oddělení v Evropské komisi. A děkujeme tady ještě jednou, ještě jednou za tu roli, kterou zahráváte i za tu dnešní prezentaci a za spolupráci, které se můžeme těšit. Děkuji, děkuji pane Chochu. A chci se zeptat, zdali můžete tedy reagovat na to, co zde zaznělo. Pan Langen? My víme, že i když to nebyl, tak si to všechno pročetl a má jistě svůj vlastní názor, který se vyjádří. Děkuji, já se omlouvám. Zase prosím, moje oba dva výbory zasedají ve stejnou chvíli, tre a KON, takže proto jsem přišel později. Já jsem si to nicméně všechno eh, pročetla a proto bych se přidal k tomu, co říkal pan Koch. To znamená, že Acer sehrává opravdu velmi důležitou eh, hodnotnou roli. Velmi dlouho jsme se v podstatě věnovali změně nařízení o ISRU. 26. únoru jsme odsouhlasili naše usnesení a na radě se neděje nic. Ne, na, neděje se nic a nezaznamenáváme ani žádnou snahu nějakým způsobem to v trialogu aspoň posunout. A já bych byl opravdu velmi rád, pane místo předsedo, kdybyste eh, panu Buskovi nějakým způsobem předal, že je třeba nějakým způsobem protestovat. Přece tady nebudeme tady dále čekat, protože tady potřebujeme jinat a nemůžeme čekat na to, až se rada pohne. To znamená, že žádné stížnosti v souvislosti s tím, že proč se tedy nezačíná trialog v rámci bulharského předsednictví, no protože nás blokuje rada. Takže v souvislosti s tím, co říkal pan Koch, my chceme zlepšení, my nechceme teď v tuto chvíli ty kompetence v tom rozsahu, jak je považuje jak je eh, požaduje Acer. Eh, takže je třeba vyjednávat. A proto my jako parlament musíme nějakým e, způsobem také zareagovat, abychom prostě nestali jenom někde v rohu. A chci říci, že rozhodně nemůžeme říkat, že se tady žádné řešení ne, e, nenajde, protože to si opravdu Acer nezaslouží. Hovoří pan předseda, děkuji, děkuji. Já to samozřejmě předám panu Buskovi, to vy jste říkal, a zítra, až se s ním osobně setkáte, tak rozhodně se o této myšlence dá hovořit. Já nevím, tak možná můžeme trošičku odsunout tu, um, to nařízení o plynu. To přece bylo předloženo až rok poté, co jsme předkládali toto. Tak, pane Potočníku, máte slovo. Můžete se vyjádřit k tomu, co zde zaznělo? Děkuji. Děkuji. Já bych velmi rád poděkoval všem za vyjádřenou podporu. Já to vnímám jako příležitost hovořit svým eh, vlastním jazykem. No, já jsem prostě chtěl jenom říct pár slov. Pan eh, Ponoč, protože nemá v podstatě chci říct, že my jsme opravdu extrémně vděční za všechno, co udělal. To znamená, eh, tady v podstatě je to agentura, která opravdu vykonala už mnohé a děkujeme, děkujeme za vší vykonanou práci. Možná k tomu něco dodám. Děkuji panu Kelimu, Federlemu i Langemu za všechna laskavá slova, která se týkají agentury. A možná teď, eh, když bych hovořil k celému parlamentu a k, konkrétně k tomuto výboru, děkuji, děkuji opravdu za tu podporu, kterou nám vyjadřujete a nejen v souvislosti s rozpočtovými záležitostmi. Děkujeme za pozornost, kterou nám věnujete. Pan Petr jsem byl dvakrát v Ljublaně a šlo opravdu o velmi konstruktivní zasedání a já jsem byl velmi věčný za tu spolupráci, za spolupráci na vypracovávání tohoto balíčku čistých energií. Takže to je pro nás opravdu extrémně důležité. Možná dvě krátké připomínky protože nezazněly žádné konkrétní otázky, tak bych možná že poslední tři minuty, abych je ještě k tomu něco přidal. Geret zmiňoval to, protože samozřejmě tady existuje určitá v podstatě dynamika mezi těmi různými regulačními orgány a ta, ten návrh rady se snaží tuto dynamiku spolupráce změnil. Na jednom tom slajdu se hovořilo v podstatě o těch tzv. border regulators. To znamená, že tady se hovoří v podstatě o tom, co je provedeno ještě předtím, než ten evropský regulátor v podstatě vydává nebo předkládá návrhy. My v podstatě opravdu všechno, všechno, všechno projednáváme. Jde o extrémně exkluzivní eh, postup. To znamená, tady v podstatě to, eh, ta komise nebo ten výbor opravdu všechno projednává a to vše je, na, na to vše prostě dohlíží nebo konečné rozhodnutí má ředitel. Doufám, že vy víte tedy, jaké máme výsledky, čtete také naší výroční zprávu, to znamená, že my se snažíme v této zprávě identifikovat problémy, nesoulad, spoždění a já si myslím, že co se týče nezávislosti této agentury, tak to je samozřejmě zcela zásadní i, i vyzaví národním regulátorům, tak abychom si udělali opravdu dobrý obrázek, objektivní obrázek o tom, jaký je, jaká je situace v jednotlivých členských státech. To znamená, já naslých, naslouchám opravdu všem všem tak. Prostě snažím se získat a vytvořit opravdu neutrální, pravdivý obrázek o tom, co se děje a nejde o to v podstatě tady v tuto chvíli uspokojit opravdu všechny národní regulátory. To omlouvám se za to, že to tak říkám. Ale tady jde o to opravdu identifikovat ta slabá místa, to znamená to nastavení. To nastavení té současné struktury a hierarchie a fungování je opravdu dobré, protože všichni, všichni pracujeme se stejným cílem, máme stejný je, eh, stejný cíl. Eh, snažíme se zdůraznit a identifikovat tam místa, která, kde to dobře funguje, kde slavíme úspěchy, ale také tam místa, která jsou slabší a kde čelíme problémům. Eh, další poslední moje připomínka se týká zdrojů, protože my se v podstatě se nažíme od remitu neustále žádat o další doplňkové zdroje. Já jsem hovořil o těch takzvaných eh, benchmarkcích, o těch eh, referenčních hodnotách. Nemyslím si, že jde tady o o otázkách jaksi efektivity či neefektivity, ale tady v podstatě dochází k eh, využívání víc jak trojnásobku těch po, jaksi povolených eh, zdrojů. Tady musíme zajistit to, nebo musíme zajistit, aby nebyly zbytečně deformovány nebo nafukovány ceny za energie. To prostě, to prostě nejde. Je, to znamená, že Víte, když by se řeklo, že Ermit končí, No tak eh, já bych spal asi lépe a déle, ale já si myslím, že my, jsme, my to prostě dlužíme spotřebitelům a proto musíme jednat. Takže děkuji vám za podporu. Já nevím, jestli jsem tady u vás naposled či ne, eh, ale v každém případě děkuji za spolupráci a děkuji také zástupcům komise a za spolupráci, kterou nám poskytovala komise v průběhu celého procesu. Děkuji. Děkuji. Já si myslím, že my jsme si všichni vědomí tady těch překážek a těch eh, restrikcí, hraničních restrikcí, hlavně co se týče propojení severu a jihu v oblasti plynovodů a také co se týče těch, eh, těch konektorů, které v tuto chvíli nejsou využívány, což je asi pro mnohé z nás novinka. To znamená, že já vám já děkuji, já v tuto děkuji vám oběma za zprávu a za následnou rozpravu. V každém případě v rámci vyjednávání s radou budeme i nadále agenturu podporovat a nejen pouze v otázkách rozpočtových, ale i v otázkách personálních i v souvislosti s nadcházejícím trialogem. Tady má ITRE vyjednávací mandát, který zajistí rozhodně i do budoucna velmi silnou pozici agentury. agentury. Chci vám říci, kolegové, že zítra dopoledne ne, nebudeme zasedat a budeme pokračovat zasedáním zítra v 15.00. Takže zítra odpoledne od 15.00 do 18.30 budeme se věnovat inovacím, e, otevřenosti vůči světu, mezinárodní spolupráci, devátému e, rámcovému programu STOA, takže prosím, Nezapomeňte, prosím, zítra, zítra dopoledne se můžete věnovat e, dopoledne, čemu budete chtít a vrátíme se na vyjednávání našeho výboru zítra v 15.00. Děkuji vám mnohokrát.